Okay. Colleagues, ladies and Vážení kolegové, dámy a pánové, pokud dovolíte, začneme s dnešním programem. Máme plný program nabitý a navíc nás se v 6 hodin večer ještě čeká jednání koordinátorů. Musíme tady všechno stihnout do 6. hodiny večerní. Podívejme se nejprve na program jednání. Eh, První bod přijetí programu jednání. Dojde k následujícím změnám. Na základě požadavku pana Kašparyho z EPP sedmička eh, a paní Gotli zase žádá změnu u 25. Tyto eh, dva body budou odloženy a nebudeme je na našem jednání projednávat. Na základě požadavku pana Belima Datmose, pokud jde o bod 15 hlasování o udělení záruk ehm, na projekty EIB, ehm, e bude, pro, bude odloženo na naše další zasedání, a to 9. listopadu. A na základě žádosti paní Desarnes, eh, která tady dnes není, body 22 a 23 budou eh, přehozeny. 23 se stane posledním bodem na našem jednání eh, zítra dopoledne a bod 22 naopak bude jako první na pořadu jednání zítra odpoledne. Takže to jsou změny v programu jednání, pokud nemáte nějakých výhrad. Nyní dovolte, abych se ještě zmínil o odložení eh, bodů jednání. To se netýká pouze tohoto zasedání, ale i zasedání dalších, protože i tam máme spoustu eh, věcí k projednání a proto vás žádám, aby jakékoliv odložení bodu na programu bylo skutečně mimořádnou zasedání, mimořádnou záležitostí, protože je na zpravodaji, aby mm, Eh, si uvědomil, že je potřeba, jakmile odsouhlasím pořad jednání, aby se na jednání výboru také dostavil. A nyní už eh, dovolte, abych vás všechny požádal, ale zejména potom zpravodaje a koordinátory, aby se tedy podobných situací pokud možno vyvarovali. A eh, druhý bod na programu jednání schválení zápisů ze schůze která se konala v září. Pokud nemáte nikdo žádných námitek, eh, budeme považovat tento zápis eh, na konci dnešního dne za schválení. Sdělení předsedy, bod číslo 3. Zde vás chci informovat o tom, že dnes a eh, zítra je naše jednání přenášeno po internetu, kromě těch částí jednání, která jsou za zavřenými dveřmi. Program jednání vám byl dán k dispozici. Pokud jde o zítřek a druhou část našeho zasedání, tak nebude probíhat v tomto sále, nejbrž v eh, ASP 5G2 eh, a to kvůli mimořádně vysokému počtu jednání a kvůli vytopení části budovy PHS také vás informovat o dopisu, který jsem eh, dostal od Davida O'Sullivana, bývalého ředitele z DG pro obchod, ve kterém mě sděluje, kromě některých osobních eh, poznámek, že byl eh, jmenován baronkou Aštonovou za hlavního mm, úředníka pro operační záležitosti v ESVO a že se tedy mm, že tedy opouští DG pro obchod a bude pracovat eh, v novém úřadu pro vnější činnost. Všichni, eh, všechny eh, poslance ve svém dopise pan ředitel zmiňuje a oceňuje vaši, vaši práci. Já samozřejmě mě samozřejmě bude David velice chybět, protože to byl člověk nesmírně kompetentní, profesionální a, jeho, a spolupráce s ním probíhala vždy nesmírně dobře. Takže do záznamu můžeme dát, že si ceníme jeho práce a děkujeme mu za roli, kterou sehrál ve své funkci a způsob, jakým přispěl k úspěchu kterého jsme dosáhli eh, v oblasti zahraničního obchodu tady v Evropském parlamentu. Nyní bod číslo 4 a 5. Budeme je projednávat společně. Eh, první bod se mm, týká dobrovolné dohody o partnerství mezi EU a Republikou Kongo o prosazování práva v oblasti lesnictví, zprávy a obchodu s dřevařskými výrobky s Evropskou unii a bod číslo 5 eh, se týká dobrovolné dohody o partnerství mezi EU a Kamerunem o tom též. Náš výbor je výborem eh, příslušným a zpravodajem je Janik Jadov za zelené. Ještě připomínám, že prosince 2005 rada povolila, aby komise dojednala tyto dohody, které se týkají třevařských výrobků eh, za účelem provádění akčního plánu z roku 2003 o um, prosazování práva v oblasti lesnictví a o zprávě a obchodu s dřevařskými eh, výrobky. Jednání s Kongem a Kamerunem skončila v nedávné době a proto je parlament žádán, aby vyslovil s dohodami svůj souhlas a proto už rovnou předám slovo našemu zpravodaji. Sorry, sorry, Derry. Ještě se omlouvám. Pane zpravodaji, máme tady nějakou procedurální předpomínku paní Katrin Běrda? A ne, byl to omyl. Tak Jany. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Ano, je to tak. Měli bychom se vyjádřit k těmto dvou eh, dobrovolným dohodám o partnerství. Eh, první vlastně tohoto typu, kde eh, parlament má se vyjádřit, ale vlastně začalo se vyjednávat ještě před účinností Lisabonské smlouvy. Jsou to dost dvě podobné agendy, když ty politické situace v Kongu, Brazavil a v Kamerunu se liší. V našem návrhu především chceme zdůraznit eh, jednu myšlenku, samozřejmě s ohledem na to, že i legální odlesňování bude mít eh, dopady ekologické, sociální a rozvojové dopady velice negativní, ale eh, jinak tyto dobrovolné dohody spíše vítáme. V obou případech, i když stále děláme rozdíl mezi Kamerunem a Kongem, v obou případech navrhujeme, aby tyto dohody byly potvrzeny. Avšak máme určité otazníky, požadavky na komisi i když eh, lze v obou případech eh, mít za to, že eh, to vyjednávání respektovalo daný rámec, a to především co se týče konzultování a jednání s občanskou společností, i když legitimně se lze obávat především toho, jak se budou aplikovat tyto dohody. Proto především chceme, aby mm, komise nám eh, tedy šest měsíců po eh, zahájení aplikace této smlouvy, aby předložila zprávu o opatřeních, která byla přijata pro aplikaci těchto dohod. Samozřejmě to se týká především v případě Konga Brazavil, se to týká uh, otázky eh, konzultace a zapojení občanské společnosti. Platí to pro Kamerun, ale především to platí pro Kongo Brazavil. <clears throat> To tež platí, nebo eh, eh, také bychom rádi, aby komise nás informovala o tom konkrétním financování pro o provádění těchto smluv, tedy v rámci toho širšího programu FLECT. Jaké jsou ty postupy a jaké je to financování, zdali je nutná technická pomoc. A další specifický požadavek, ten se týká hypotézy toho, že e, dojde k neplnění těchto smluv, respektive špatnému provádění. Takže zde potom možná jedna z těch zúčastněných stran by se mohla obrátit na toho jmenovaného, designovaného mediátora a lze si představit, že třeba i občanská společnost v těchto zemích bude mít problém s prováděním smlouvy a budou chtít o tom jednat s vládou. Takže jde o to, aby zde eh, tato dohoda obsahovala i ten institut toho mediátora aby řešil eh, stížnosti, aby to byla taková odvolací instance, mm, která by řešila otázky provádění této dobrovolné dohody. Dále, samozřejmě, my Eh, chceme, aby trváme na tom, aby komise monitorovala provádění smlouvy a aby i <clears throat> informovala o tom parlament cíl je, protože jsou to vlastně dvě první smlouvy tohoto typu, které eh, se dostaly před parlament a zakládají tedy precedens. A proto bychom chtěli, aby byly dobře nastavené, vyjednané a především dobře realizovány, dobře prováděny. Děkuji, pane předsedo. Thank you, starting... Děkuji vám. Nejprve stínová zpravodajka Katrin Birde z Alde. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, že projednáváme obě tyto zprávy dohromady. Má to tak určitě větší smysl. Pokud jde o spotřebitele evropské mm, vlády a Kameruna Kongo, tak všichni máme společnou eh, odpovědnost eh, vymítit nelegální obchod eh, se dřevem, takže tyto dohody velice vítám. Je třeba mít na paměti to, že eh, v okamžiku, kdy projednáváme tyto dohody, tak naši kolegové jsou teď v Japonsku a snaží se dosáhnout dohody o globálním plánu na ochranu eh, biodiverzity a eh, Pipová zpráva bude součástí a bude předávat další ekonomickou hodnotu našim přírodním zdrojům. Pokud jde o těžební průmysl, tak jako je tomu v případě eh, dřevařství, pokud ten není eh, řádně regulován, tak může vést eh, ke značnému poškození tropických lesů v Africe. Nezapomínejme na to, že už nyní se tam budují silnice, staví se tam a tak se zvyšuje, stále, stále více se zvyšují požadavky eh, na těžbu a má to za následek také eh, průmyslové eh, zvýšené průmyslové využívání těchto zalesněných prostor v Africe a má to obrovský tlak rovněž na původní domorová, domorodá společenství lidí, kteří v lesech žijí. Je třeba tuto problematiku více eh, prostudovat a zjistit, jaké dopady to má na lidi i e, divoce žijící e, zvířata a usilovat spíše o udržitelné využívání zdrojů a vytvořit adekvátní politiky na ochranu lesů. Já vítám tyto dohody o dobrovolném partnerství jakožto vynikající první krok, ale jak už řekl e, můj kolega, pan zpravodaj, tak musíme udělat více. Zůstávají otázky, proč Evropa používá tolik eh, afrického tropického dřeva a co ve skutečnosti místním lidem v těchto zemích za dřevo platíme. Eh, myslím tedy dřevo, které eh, u nás platíme velice draze, jakožto spotřebitelé. Lesy jsou důležité pro divokou přírodu, ale samozřejmě také pro místní obyvatelstvo. Víme, tak v lesy jsou důležité také pro skladování uhlíku a sehrávají tedy roli v globálním úsilí eh, eh, při boji s klimatickými změnami. A zodpovídají tak za zadržení nějakých 20 emisí CO2 na světě. Takže nezapomínáme na to, že jsou to vlastně mm, globálně důležité lesy a proto je tak důležité, aby takové ty dohody, jakou tady teď projednáváme, aby tyto dohody existovaly a byly řádně naplňovány. Kromě toho máme také závazek dostat těmto dobrým um, záměrům, které jsou na papíře a dbát na dodržování dohod. Cílem Cíle dohody jsou správné, zvláště vítám inovativní proces promocí něhož byla dohoda vyjednána. Je to nový přístup k lesnictví, kde důra se klade na občanskou společnost a její zapojení, čím se zajistí, že politiky jsou nejprve zlepšen, zlepšeny a teprve poté prosazovány. To by mělo být normou při vyjednávání podobných smluv. Tento přístup eh, určitě byl naprosto zásadní pro úspěch těchto dohod, ale eh, tím největším úkolem ten teprve přijde a to je eh, ten krok od smluv, které jsou na papíře, do praxe. Děkuji, nevidím tady žádného dalšího stínového zpravodaje, možná někdo z komise by se chtěl vyjádřit. Ne, nikoliv, tak máme tady zástupce GUE. Micro. Yeah. Uh, this is obviously a vital... Samozřejmě to je zásadně důležitá otázka, která leží na srdci nejenom lidem v Kongu a v Kamerunu, ale samozřejmě i lidem v Evropě a všude na světě. Janik Žadel, myslím, v podstatě eh, se zabývá všemi těmi kriticky důležitými aspekty, které by si měl uvědomovat náš výbor a brát je do úvahy. A e, my bychom měli především trvat na e, řádné implementaci dohody, aby e, tam probíhal monitoring. Samozřejmě, když vezmeme Kamerun a Kongo dohromady, tak množství, objem ročního exportu do EU je významný. A otázka průmyslové těžby přírodních lesů, které vedou k odlesňování, což má e, dopad na e, biodiverzitu živočišních druhů, tak to je něco, co nám leží na srdci. Já proto podporuji požadavek e, zpravodaje, že zde by měla existovat úplná transparentnost, pokud jde o chování evropských firm, které dováží eh, dřevo z Kamerunu a z Konga. Já myslím, že eh, eh, zde lze tedy vycházet z domněnky, že ano, tam dochází eh, k velkému ničení tohoto vzácného zdroje ve prospěch privátních zisků a eh, má to nemluvě ještě další dopady na CO2 a na biodiverzitu jako takovou, takže proto musí existovat striktní regulace. A potom i s tím je spojena otázka lidských práv a on zde trval na lidských právech eh, domorodého obyvatelstva, eh, těch místních, tedy společenství eh, v daných, v daných lokalitách. Ano, to je důležité podívat se i na to z pohledu v širším kontextu těch hrůz, občanských válek, a kterými trpí civilní obyvatelstvo již leta a leta. Dále myslím si, že otázka monitoringu. A zde je třeba monitorovat, že se tam aplikují ty správné postupy. A jak ale budeme vědět, že se tam respektují limity, kvóty, že nedochází k nelegálnímu prodeji ve velkém a exportu ve velkém eh, tohoto třeba. A závěrem, pane předsedo, to je oblast, kde racionální využití zdrojů by mělo mít přednost před soukromými zájmy velkých firm. A především eh, eh, i je třeba tedy eh, nahradit to dřevo, které se dováží z těchto zemí jinými formami, jinými typy dřeva. To lze nahradit. A hm, tak aby tyto lesy tam byly zachovány a ne, aby byly káceny eh, tempem, jak to vidíme teď. Samozřejmě obyčejní lidé v Kamerunu a v Kongu také eh, musí být středem našeho zájmu. Je třeba chránit jejich lesy, což je ku prospěchu lidstva a mm, i tedy my jako globální společnost jim to dlužíme. Musíme jim pomoci v jejich rozvoji, pokud jde o zaměstnanost a tak dále. Ale ten rozvoj, který tam bude probíhat, musí být udržitelný. Děkuji. Nevím, zdali komise se také chce vyjádřit ke zprávě zpravodaje, a to především na ty náměty, které předkládá zpravodaj. Kdo zde zastupuje komisi? Prosím, máte slovo. Um, Děkuji vám, eh, pane předsedo. Eh, já jsem DG eh, Development, DG Rozvoj. Moji kolegové teď vedou jednání ohledně těch dvou dohod. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Žado a vašemu výboru za kladný souhlas eh, s DDP. Eh, jsou to dohody, eh, které jsou správné, jak už také řekla paní Birder. Jedná se o jistou inovaci v oblasti mezinárodních dohod, pokud jde o zapojení té občanské společnosti na straně druhých stran. V tomto posouzení je také na naší straně způsob, jakým celé vyjednávání nakonec proběhlo, ukázalo jednak závazek těchto vlád, ale také stále větší zapojení občanské společnosti do vyjednavacího procesu. Občanská společnost eh, na sebe vzala velice důležitou úlohu a stala se jakýmsi, jakousi rovnováhou eh, vnitřních zájmů jak v Kongu, tak v Kamerunu. A to je velice důležité, protože jedině tím, že se vytvoří ta správná rovnováha, tak eh, mohou být ty dohody účinně prováděny. Chtěl bych připomenout, že se jedná o dohody dobrovolné, nejde o žádnou povinnost, takže vláda se zapojuje do jednání eh, dobrovolně a jakmile jsou jednání ukončena, tak se dobrovolně zavazuje k respektování podmínek dohody. Dohoda je sepsána tak, že zajišťuje, že je prováděna nejenom podle litery, ale také jejího ducha. A zde bych chtěl něco říci k udržitelnému lesnictví, lesnímu hospodaření k tomu, co tady zaznělo eh, ohledně ničení lesů. My se domníváme, že tyto dohody, které vycházejí z mezinárodního práva a jak v případě Kamerunu, tak eh, Konga, poskytují pravidla eh, zajišťující udržitelný rozvoj lesů a využívání lesů. Jsou to tedy dohody, které vycházejí z koncepce udržitelnosti. Pro, problém, ke kterému došlo jak v Kamerunu, tak v Kongu, není problém v legislativě, nejbrž v prosazování té legislativy. Takže tyto smlouvy nabízejí rovněž rámec pro prosazování již existujících zákonů. Kromě toho existují další prostředky pro boj s velkou tím odlesňováním, což jde na té rámec eh, DDP. Vede se hodně diskuzí o odměňování, eh, o ochraně eh, lesů a související problematice, kterou bychom měli sledovat, když se snažíme problematiku posazovat z širší perspektivy. tyto dohody nabízejí možnost jednat s vládami o právním rámci a jak eh, naznačuje zpráva pana Žado, právní rámec už nyní existuje a je základem pro eh, zmíněné dobrovolné dohody. Pak je tady řada předpokládaných opatření, například eh, roční nezávislý audit, ten by měl probíhat, kromě toho by měly fungovat nezávislí pozorovatelé, zapojení občanské společnosti, ta by měla mít eh, své možnosti eh, obrátit se na vládu, případně dokonce na Evropskou unii. Takže máme eh, jistotu, že opatření hm, uváděná v této dohodě jsou adekvátní a zajistí to, že pokud dojde k nějakému problému v Kongu nebo v Kamerunu nebo v jiné zemi, pokud jde o způsob provádění této dohody, nebo kdyby došlo k tomu, že vláda by přestala tu dohodu um, naplňovat, tak bychom se o tom dověděli. Uh, už jsem zmiňoval ten eh, roční mm, audit, eh, který se plánuje a bude pečlivě přeskoumávat všechny prvky v dohodě obsažené. Teď jenom stručně o zprávě v oblasti lesnictví. Tato smlouva nemůže samozřejmě zajistit e, úplně všechno, pokud budeme chtít třeba mm, revidovat právní systém e, v daných zemích, tak to samozřejmě není ten správný prostředek. My samozřejmě se musíme soustředit jenom na to, na na co jsou ty eh, smlouvy eh, určeny a co nám vlastně vláda, eh, k čemu nám vláda protistrany dala mandát. Takže v případě Konga, pokud jde o o rozvojovou spolupráci, tak na to máme fondy z jiných zdrojů. Ale používání DDP pro řešení problému rozvoje, rozvojové pomoci, ku příkladu, není možné. Pokud eh, jde o informování parlamentu, tak samozřejmě vás budeme informovat velice rádi. Každý rok bude zpracována výroční zpráva o provádění dohody. Kromě toho existuje společný eh, prováděcí výbor, který monitoruje krok eh, za krokem provádění dohody a vlády se zavázaly, že budou jednat eh, naprosto transparentně, pokud eh, jde o publikování výsledků eh, auditu, který smlouva předpokládá. Děkuji. Thank you very much. Let me... Děkuji. Dovolte, abych uzavřel tento bod a připomněl, provizorní harmonogram přijetí těchto zpráv na zasedání 9. listopadu. A ještě Janik Žado chce se vyjádřit něco závěrem. Jenom bych chtěl poděkovat kolegům, říká pan zpravodaj a zástupci komise Chtěl bych poděkovat za vysvětlení. Myslím, že asi jsou zde ještě dva body či jeden bod, které je možné ještě rozpracovat. Já jsem si vyslechl, jaké všechny nástroje již máme. A kromě eh, nezávislých posudků, tak si myslím, že ta mediace tedy ten eh, systém stížností či odvolání, to je pro nás důležité a to nebude, nemůže být řešeno pouze přes nezávislého konzultanta. To je něco jiného. A mm, je třeba, aby to bylo zcela nezávislé na eh, státních orgánech dané země. Mm, tyto dobrovolné dohody partnerství musí samozřejmě být nástrojem, jak zlepšovat eh, vládu v daných zemích, tím lépe samozřejmě, ale že eh, na druhé straně nemůžeme se vměšovat do vnitřních záležitostí státu a já si myslím, že ještě později se více vyjádříme k té otázce, otázce transparentnosti a spolupráce těch evropských firm, které působí v sektoru. Pan předseda, děkuji. Přejdeme k bodu 6. Zde je to zpráva našeho kolegy George Sabina Kutaše. Týká se to uzavření vyjednávání se Spojenými státy americkými o nezbytných potřebných kompenzačních opatření v důsledku záměru USA eh, eh, vzdát se určitých konkrétních závazků v oblasti eh, kasin heren sáskových kanceláří ve smyslu článku článku 22 dohody GATS. Tak prosím, náš zpravodaj. Děkuji, děkuji pane předsedo my jako parlament jsme byli požádáni, abychom eh, dali souhlas eh, k této věci. Jde tedy o eh, ta kompenzační opatření mezi USA a EU v důsledku toho, že Spojené státy stáhly některé své závazky, které se týkají sáskových kanceláří heren kasin. Ten kompenzační balíček, který byl dohodnut, se týkal závazků Eh, tedy technických eh, testovacích služeb, rozvojových služeb, eh, poštovních služeb a skladovacích služeb. A já jako zpravodaj tak se snažím o konsensuální přístup. Proto jsem se sešel s hlavními asociacemi působícími v tomto sektoru a byl jsem informován, že evropské firmy působící především v oblasti eh, heren kasín sáskových, sáskových službách, že trpí velkými ztrátami a že to i bylo potvrzeno americkými soudy. Proto chci požádat Evropskou komisi, aby eh, proskoumala stížnosti ze sektoru a aby i zajistila rovné podmínky, pokud to půjde. Na druhé straně však rozhodnutí Spojených států bylo přijato v souladu s článkem 21 smlouvy GAC a tudíž je to zcela legální krok. Kompenzace, která byla dohodnuta v důsledku vyjednávání, eh, které probíhaly v rámci stejného článku, tak to je také legální všechno. Já si myslím, že pravidla VTO se ukázala, že jsou efektivním nástrojem a že mm, i eh, je to něco, co brání unilaterálním krokům či obchodním válkám. Musím zdůraznit, že to je pozitivní dohoda, já jsem pro a chtěl bych apelovat na kolegy, aby ji odhlasovali. Děkuji. Děkuji vám. Chce se přihlásit to slovo nějaký z poslanců? Nikoliv. Uršula Nik za komisi tedy. Máte slovo. Ale tá se, že ani vy se nechcete vyjádřit. Dobře. Nebo ano? Okay. So no comment from the commission. And let me... Takže komise se vyjadřovat nebude. Do um, ehm, 29. tohoto měsíce bychom měli předložit pozměňovací návrhy. A Kristof Fjellner se hlásil slovem. Děkuji, říká pan poslanec. Možná, že komise ještě není v tuto chvíli připravená se vyjádřit, ale bylo by možné, ne snad nyní, ale později eh, se domoci nějakého vysvětlení, eh, co se děje, co je nového v této oblasti těch kompenzačních opatření, protože mě se doneslo eh, od nejrůznějších zainteresovaných subjektů, že to, co v tuto chvíli dostáváme, zase není až tak nové, pokud jde hm, aspoň o tu hodnotu těch protiopatření, že vlastně to nepřináší nic navíc, nic nového celého, není to nic hodnotného ve srovnání s tím, co ztrácíme nebo co ztrácí eh, sektor hazardu a sázek. Takže by mě eh, zajímalo, nebo bych chtěl poprosit komise, zda by nás mohla informovat o tom, co nového eh, tato jednání přináší pro daný sektor. Děkuji. Komisionáriu Tak chci se zeptat komise, zda by mohla na tuto otázku reagovat. Not necessarily now, but... Nemusíte reagovat hned. Takže skutečně v tuto chvíli nikoliv až později. Pan Kutaš. Děkuji, pane předsedo. Pokud eh, komise v tuto chvíli odpovědět nechce, tak já bych sám reagoval na to, na to co se ptal můj kolega. Já jsem eh, jednal s většinou společností, již se toto dotýká, tedy s těmi velkými společnostmi a ty diskuze byly v zásadě jednoduché. Oni chápou eh, pozitiva tohoto koncenzu, této dohody, chápou náš postoj, postoj komise a dokonce i samotné společnosti, eh, u nich dochází ke ztrátám, já už jsem o tom eh, mluvil, o těch ztrátách z celého procesu, tak eh, souhlasí s tím, že skutečně není možné domoci se eh, lepší lepšího do, lepší dohody. Takže z jejich hlediska, mm, z toho, co si přejí oni, je, aby ta celá situace byla nějakým způsobem uznána, akceptována a to je v podstatě jediné, co alespoň mě osobně žádali jakožto zpravodaje. Pane Fjellnere, Možná bychom se to mohli probrat pak sami u eh, kávy, ale chtěl bych tomu ještě říci, že to chápu, ale v tuto chvíli myslím, že eh, američané nechtějí eh, legislativně otevřít trh hazardu. Já myslím, že ale k té změně dojde, ačkoliv ještě platná není, takže je potřeba co je pro mě v tuto chvíli nejdůležitější a na co jsem se ptal komise, je to, eh, zda je tady nějaké, nějaká ekvivalentní kompenzace pro další sektory. Můj dojem, alespoň z komise je takový, že některé ústupky, ke kterým došlo třeba v oblasti poštovních eh, služeb, eh, nějak neodpovídají ztrátám, k nímž dochází třeba v oblasti hazardu. Takže když se s něčím smíříme v poštovní oblasti, tak bych čekal nějaké větší ústupky zase jinde, protože celkově si myslím, že by měla existovat nějaká rovnováha tom přístupu k trhu, takže když někde dojde k ústupu, jinde se to musí vynahradit. Možná, že jak vy říkáte, v tuto chvíli není možné se domoci něčeho lepšího, ale já se jenom ptám, jestli tady panuje skutečně rovnováha mezi námi a USA, nebo zda se nás eh, nesnaží nějakým způsobem mm, mm, no, obejít tím, že nám nabízí jako kompenzaci skutečně jenom něco velice nevýznamného. Možná to nakonec můžeme přijmout a souhlasit s tím, ale alespoň bychom se měli jaksi nahlas vás k tomu vyjádřit, že víme, že ta hodnota není nějak veliká. Takže chci, abychom to věděli ještě předtím, než přistoupíme k hlasování. Eh, máte nějaký důvod, paní Haněš, proč se komise v tuto chvíli nemůže vyjádřit? Prosím. Děkuji. Možná já jsem nebyla schopná rychle zvednout ruku, to je ten důvod. Chci vyjasnit, ano, samozřejmě ty závazky jsou nové, je na tom něco nového a my navrhujeme tuto dohodu, eh, aby rada o ní rozhodla, protože si myslíme, že je to dobrá dohoda, kterou jsme vyjednali a ty závazky, které v ní figury, jsou dobré. Poštovní kurierní služby a e, skladovací služby, výzkum, vývoj a další e, typy služeb, technické testování, analýzy. E, jak to vidíme, to jsou plnohodnoté závazky, kdy se plně Spojené státy zavázaly a to bude nově potom zakotveno v té jejich příloze. Můžete se mm, podívat na toto tak, zdali se změní tímto e, situace na trhu, ale e, takto se o závazcích nevyjednává, protože všechny tyto závazky jsou mm, právně závazné potom pro situaci na trhu. Takže ty závazky které na sebe bereme, tak ty reflektují tu situaci, že ten trh je, za, je otevřený ale tyto nové závazky e, z definice jsou novými závazky a e, mm, mm, my máme za to, že pokud je o ty kompenzace v dotčených sektorech, tak že to je e, dobrý způsob, jak jsme byli schopni uzavřít dost obtížná jednání. Děkuji, říká pan předseda. Než dám slovo zpravodaji, aby uzavřel diskuzi, tak mám zde žádost od od Salvatore Jakolína, který je stínovým zpravodajem. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem si nemohl vyslechnout eh, eh, vše, co řekl zpravodaj, ale vyslechl jsem si eh, kolegu z EPP a komisi. Zdá se mi, že asi něco konkrétnějšího eh, v oblasti kompenzací by se mělo definovat. Mm, a zatím je to tam vyjádřeno příliš obecně, bez konkrétní specifikace těch opatření. Mm, a takže mm, já myslím, že to asi není nejvhodnější řešení, ale eh, já bych rád, aby pan zpravodaj Kutas právě tam doplnil toto i abychom tam hovořili o dohledu, sanitárním dohledu. To by tam mělo být doplněno, sanitární eh, dohled nad operátory především, když eh, ti operátoři hm, jsou v takové slabé, zranitelné pozici. Takže to je to, co Barnier nedávno také i řekl úplně jasně, když hovořil o minulosti, tedy on hovořil o souhlasení, o souhlasení e, zelené knihy online, o sázkách, o hazardu online. Pan předseda. Ještě závěrem pan Kutaš. Děkuji, pane předsedo. Já e, e, bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří si vzali slovo a jsem otevřený k diskuzím, abych ehm, od vás zjistil, co si myslíte, že lze vylepšit na té zprávě, ale nezapomínejte, že jde o konsensus. Takže Buď můžeme říct si ano nebo ne. A možná eh, více bychom mohli potom doplnit třeba v nějaké té důvodové hm, zprávě a podobně. Ale jinak jsem vstřícný, vstřícný k vašim námětům. A děkuji. Thank you. Uh... Děkuji vám. Teď eh, pokud jde o čas, tak 29. října to je termín pro pozměňovací návrhy. A nezapomeňme na to, že protože to spadá do pětky, tak eh, jsou povoleny pouze pozměňovací návrhy, které jdou proti návrhu zpravodaje. Hlasovat ve výboru budeme 1. prosince a to za předpokladu, že dostaneme potvrzení ze strany rady. Tak to je všechno k šestce. Dostáváme se k bodu sedm: vystoupení Evropské komise k návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady o zavedení mimořádných autonomních obchodních preferencí pro Pákistán. Návrh eh, byl parlamentu již eh, předložen. Máme tady komisi a ta nám představí svůj pohled na tuto problematiku. Jak víte, tak po ničivých povodních v Pakistánu Evropská rada dohodla, eh, se dohodla na mimořádných opatřeních, jak podpořit eh, rozvoj v Pakistánu. Jsou to například opatření na jednostrané ukončení eh, cel na dovoz z Pakistánu po dobu tří let. Týká se to celé řady výrobků, mm, tato liberalizace především tedy výrobků oděvního textilního průmyslu. Jde o 75 eh, typů výrobků, což eh, má dovozní hodnotu 100 eh, milionů eur a představuje 27 dovozu EU z Pakistánu. Pokud tedy dojde k té liberalizaci, bude to vést k navýšení dovozu eh, z Pakistánu přibližně eh, v hodnotě 100 milionů ročně ve srovnání s rokem 2009. Eh, sníží se také výnosy pro evropský rozpočet asi 80 milionů eur. Jedná se ovšem o mimořádné obchodní preference a mimořádný režim pro konkrétní zemi a Evropská unie se budou muset požádat také o výjimku u Světové obchodní organizace v Ženevě. Nedávno jsem se účastnil dvoustraného jednání s ministrem zahraničí Pakistánu na jeho žádost a my jsme tam diskutovali pouze o obchodních záležitostech a mimo jiné o tomto navrhovaném zařízení a pan ministr ehm, zdůraznil výhody, které budou pramenit z tohoto opatření pro jeho zemi a požádal o rychlé schválení nového režimu také v Evropském parlamentu i v Radě. Mám tedy možnost takto mm, zajistit, eh, měl jsem tak možnost ujistit pana ministra, že podle mého názoru bychom měli eh, Pakistán v této těžké době podpořit a zároveň jsem mu vysvětlil, že alespoň podle mého názoru má výbor INTA povinnost také sledovat, jaké, jakou zátěž bude toto opatření znamenat pro jednotlivé členské státy. A proto celkově vítám iniciativu Evropské komise informovat e, náš výbor ohledně této důležité záležitosti. A máme tady Ignacio Garcio. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Je mi velkým potěšením, že mám možnost eh, představit eh, tady návrh komise na výboru INTA, ačkoliv už jsme dříve neformálně měli možnost při uzavřeném jednání před dvěma týdny se o celé věci eh, pobavit. Jak víte, jedná se o jednostranný požadavek ze strany Evropské rady, aby Evropská unie pomohla Pakistánu současné obtížné situaci a nejenom humanitární a rozvojovou pomocí, ale rovněž, a tady cituji, ambiciozním balíčkem obchodních opatření. Evropská komise byla tedy požádána, aby předložila současný návrh, což jsme učinili v říjnu. A kromě toho eh, jsme měli vzít v potaz eh, průmyslovou senzitivitu celé záležitosti v EU. Já bych ve svém příspěvku chtěl věnovat eh, čas tomu, že bych se zmínil o těch otázkách, o kterých jste hovořil vy, pane předsedo, a které zřejmě zajímají eh, primárně váš výbor, ale pochopitelně velice rád odpovím také na konkrétnější dotazy poslanců a také poté, až se stanovíte zpravodaje. Teď konkrétně k tomu, eh, jakým eh, způsobem eh, byl, byly vybrány výrobky na ten eh, seznam, jaký dopad to bude mít na evropský průmysl a na závěr bych se zmínil velice krátce o časovém harmonogramu. Takže za prvé, pokud jde o seznam těch výrobků, jich se dotýká toto nařízení, tak Komise se systematicky mm, a metodicky eh, věnovala tomu výběru výrobku. Vyšli jsme z toho, že každý výrobek, eh, který vyváží Pakistán do EU a který podléhá dovozním clům, může být takto vyjmut eh, a může být zvážen pro nasazení do seznamu pokud eh, je tam nějaké zajištěné minimální množství. Z toho jsme vyšli, to byl výchozí bod a všechny výroky netextilní povahy eh, jsme do našeho návrhu rovněž eh, začlenili se dvěma výjimkama. Za prvé rýže, protože to, jak víte, je důležitá potravina. My jsme si mysleli, že by nebylo vhodné zasahovat v této oblasti a Pak to byly eh, výrobky, eh, již se, se týkají další cla v EU. Všechny ostatní výrobky i v minimálním množství eh, jsou naším návrhem ošetřeny. Za druhé, víme, že celá záležitost je velice citlivá, především tedy dovoz oděvních a textilních výrobků a proto jsme zajistili, že tady není 47 produktových eh, řad této povahy dovážených z Pakistánu. Například eh, eh, sem spadá lněné, sem spadají lněné látky, na ložní prádlo a tak podobně. Takže 47 textilních produktových řad nebylo do našeho návrhu začleněno. Za druhé mm, jsme si vědomi také toho, že etanol je výrobek, který má také mm, s velký význam pro EU a proto v případě etanolu rozhodnutí je takové, že to začleníme do návrhu, ale e, stanovíme tam kvóta, kvóty protože to je výrobek citlivé povahy. Nechtěli jsme etanol úplně vyčlenit, to by podle nás nebylo vhodné, protože chceme zároveň zajistit, že eh, ten návrh má širší dosah než jenom oděvní a textilní průmysl. Pokud jde o dopad na hospodářství, tak eh, jste zmínili těch 100 milionů, to je náš odhad, pokud jde o navýšení dovozu, který by byl důsledkem aplikování tohoto návrhu. Evropská unie bude muset posoudit eh, hospodářský dopad a proto bude možná vhodné, abych teď zmínil ještě některé další eh, konkrétní údaje a to, že eh, celková evropská výroba těchto výrobků, kterým se věnuje náš návrh, je asi 24 miliard, takže v tuto chvíli vidíte to porovnání sami, že ten dopad bude méně než půlprocentní. procentní bude to představovat méně než půl procenta evropské výroby. Celkový dovoz do EU u výrobku, mm, které e, jsou tady vyžádány, e, mají výjimku na požádání, e, budou v hodnotě 15 miliard. Opět vidíte, jaký asi dopad to celkově může mít. Máme tedy dojem mm, Evropské komisi, že je třeba udělat eh, maximální možné. Předkládáme vám ambiciozní návrh, eh, který vytvoří eh, nové tržní možnosti pro Pakistán po omezenou dobu, ale zároveň bereme v potaz případný dopad, který může tento zvýšený dovoz mít na evropský trh, zejména v oblasti oděvní a textilní, proto některé textilní odivní výrobky nebyly do návrhu zařazeny. Pokud jde o konkrétní dopad na členské státy, tak ano, je to nevyhnutelné kvůli ekonomické realitě, kvůli té skutečnosti, že eh, Pakistán je konkurenceschopný zejména v oblasti bavlných výrobků, výrobků z bavlny a celkově v oblasti textilního a oděvního průmyslu, ale taková je zkrátka realita, ale eh, dopad na hospodářství EU bude omezený. A na závěr dovolte zmínit se o harmonogramu. My si myslíme, že je důležité, abychom co možná nejrychleji eh, reagovali na jednomyslné schválení členských států a eh, navrhli tento ekonomický balíček Pakistánu. Doufáme, že je možné, aby došlo Eh, ke schválení ještě v letošním roce, a to i v Ženevě. Chceme si eh, požádat o výjimku do 11. listopadu, to je mm, poslední eh, termín, pokud si chceme požádat o platnost výjimky od konce roku. Takže je potřeba, aby parlament a rada schválili návrh co možná nejdříve. Pak je tady ještě jedna důležitá věc, až to, že musíme vždy postupovat eh, v souladu spravedlivé TO a tento návrh eh, bude eh, fungovat po omezenou dobu a na základě výjimky, kterou nám udělí VTO. To jsou tedy mm, body, které jsem chtěl zmínit. Předpokládám, že budete mít ještě další dotazy a budeme potěšením na ně odpovědět. A jakmile, jakmile se stanovíte zpravodaje, tak se velice rád setkám i s ním a můžeme vše probrat ještě mnohem podrobněji. Děkuji. Thank you for this. Děkuji za úvodní prezentaci tématu. Jak víme, zde kolem toho panuje v parlamentu řada obav, obav v na straně členských států. Já sám osobně jsem požádal naše politické oddělení Evropského parlamentu, aby provedlo hodnocení dopadu těchto opatření a také i panu komisaři De Chuchtovi jsem předložil celou řadu otázek, které řeknu zde ještě veřejně na výboru. A než dám slovo kolegům, tak se ptám, proč eh, tři roky, proč doba tří let? Vzhledem k tomu, že jde k aktuální naléhavé situaci, je to důvodné mít leté období pro tyto obchodní preference, když jde o výjimečnou situaci? Za druhé, ty, eh, eh, ty Eh, eh, důvody mě vůbec eh, nepřekvapily. Je to velice citlivé, především některé ty položky celního tarifu, které se týkají textilu. Je pravda, že některé ty dovozy textilu by mohly v některých zemích být citlivým tématem, více třeba než etanol jinde, nebo měli bychom z toho vyvodit závěr, že jsou zde regiony, Eh, které jsou si eh, rovnější než jiné regiony, pokud jde o eh, preference udělované třetím zemím. A dále, za třetí. Byl jsem překvapen tím faktem, že komise nepředložila údaje a informace, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí přijato. A já nechápu, jak společenství a parlament vůbec může rozhodovat bez informací, bez podkladu. Samozřejmě komise ty informace musí mít, musí mít informace, které vedly k tomu, proč tedy eh, mají ten seznam těchto komodit či položek eh, textil, etanol a tak dále. A my bychom chtěli tyto informace, to je povinnost komise, poskytovat našemu výboru informace a parlamentu jako takovému. Za čtvrté, kladu si otázku, proč? komise vůbec se nevyjadřuje k nějakým takovým pojistným krizovým opatřením, kdyby došlo tedy k negativním důsledkům. A protože tři roky to je příliš dlouhá doba. A takové některé ty pojistky by tam měly být zakotveny, tak abychom předešli špatným překvapením. Proč třeba ne hovořit o přeskumu, o revizi? na konci po uplynutí jednoho roku, a kdy se provede další hodnocení dopadu. Mm, v tom smyslu zdali ten seznam by neměl být zrevidován nebo nějakým způsobem pozastavena platnost režimu a tak dále. Dále. Zde my dáme významnou obchodní preferenci Pákistanu, ale nebudeme na oplátku chtít nic. Neměli bychom od Pakistánu požadovat alespoň to, aby Pakistán upustil od stávajících omezení vývozu do EU, třeba pokud jde o eh, tedy eh, mm, některé textilní komodity, suroviny, jako je třeba bavlna, protože to má samozřejmě negativní dopad na některý evropský průmysl a konkrétně na některé země. A no, poslední otázka. Samozřejmě, my musíme získat výjimku od VTO v tomto. A lze si představit, že celá řada zemí asi zrovna nebude nadšena tím, že dáme tuto preferenci Pakistánu, protože je to negativně ovlivní, ovlivní eh, protože část jejich exportu vlastně tak se odchýlí od Evropské unie. Já se nezmiňuji žádnou zemi, a myslím, že to ani není třeba tady nikoho zmiňovat, ale ale ptám se vůbec, stály Evropská unie je eh, schopna tedy dát nějaké ústupky VTO, aby vůbec VTO schválilo eh, tuto výjimku. A jak to bude, když Evropská unie v Ženevě eh, narazí na problémy a bude zvažovat nějaké ústupky, třeba Brazílii, eh, pokud je o etanol? A, a protože, nebo je zde nějaký důvod, proč etanol má na, sob, na sebe uvolenou kvotu? Takže teď dám slovo kolegům, prosím. Thank you very much. Uh... uh- Děkuji. Já bych začal uh, trošku v jiném duchu než eh, pan předseda. My jsme o tom debatovali ve Štrasburku a já už tehdy jsem říkal, že jsem spokojen s tím stávajícím návrhem komise. A myslím si, že je to návrh rozumný, a že to je správný eh, postup, jak se vypořádat s podobnou katastrofou. A udělalo na mě eh, dojem eh, to, jak postupovala mm, rada, že tak rychle podobná opatření schválila, protože v současné době, v moderní době musíme být schopni kombinovat obchod s pomocí, protože jakou hodnotu má pomoc, pokud stále chceme uvalovat cla a stavět nějaké překážky pro země, které potřebují nějakou eh, podporu pro budování svých vlastních eh, obchodních kapacit. Takže si myslím, že je to ten správný moderní přístup eh, kombinovat pomoc také s obchodem. A co je také důležité při podobné katastrofě, je reagovat rychle. Moje přirozená reakce na podobný návrh je eh, asi taková, že je to dobrý návrh, ale není dostatečný, tak bych asi reagoval přirozeně, ale na druhou stranu musíme zvážit eh, situaci, poslechnout si všechny kolegy a eh, když zvážíme tu kritiku, eh, které já možná osobně nerozumím, ale hm, když ji tedy vezmu v potaz, tak eh, ano, vidím tady určitou logiku, s níž komise hm, připravila těch 47 druhů výrubků. Kdyby to bylo na mě, tak já bych takto nepostupovala, se bych řekl, čím víc, tím lépe. Ale za hm, té situace, kdy někteří kolegové se k tomu staví kritičtě, kriticky, si myslím, nebo jen členské státy se některé k tomu staví kriticky, tak tento přístup chápu. Nicméně osobně, pokud by tady byla jedna oblast, kde bych se přesto mohl ptát, proč, tak je to právě oblast etanolu. Eh, Zeptal byste přesně naopak než pan předseda. Ptám se, proč vůbec mít eh, v případě etanolu nějaká cla, protože z mého hlediska hm, já sám jsem jeden nepochopil, proč jsou cla na eh, energie v situaci, kdy vedeme neustále diskuze o bezpečnosti energetických dodávek. Myslíme si, že potřebujeme energii více, potřebujeme bioenergii. Takže za této situace, pokud můžeme úplně snížit cla a úplně odbourat eh, kvóty, pokud jde o věc, kterou potřebujeme, kterou chceme, protože ve výboru Envy neustále diskutujeme o tom, jak zajistit eh, lepší využívání bioenergií v Evropě, tak eh, v této situaci, mm, v níž se ocitá Pakistán a v níž se ocitáme i sami my, pokud jde o naši potřebu bioenergie, nechápu, proč vůbec nějaké kvóty tady přetrvávají. Uh, když to vezmu z celkového hlediska, když zvážím celkové zájmy Evropské unie, tak jsem si jist, že by bylo lepší ty kvóty tady úplně odbourat. Jinak je vždycky těžké projevit solidaritu, i když se v parlamentu o ní hodně hovoří. Ale když přijde na hlasování o solidaritě, tak už je všechno komplikovanější, protože čím vzdálenější je oblast, eh, s níž máme na, náš soucit projevit, eh, tak tím je to obtížnější při hlasování. teď je to postaveno tak, zda postavit eh, eh, zda to chápat tak, že praveme solidaritu s Pakistánem postiženým mm, záplavami anebo s textilním průmyslem v této zemi. Jinak chápu, že jsou tady jisté obavy, pokud jde o dopady na náš trh, ale na to snad existují pojistky a navíc ta situace je mimořádná, je výjimečná a ten návrh je tím pádem výjimečný také. Měli bychom tudíž reagovat výjimečnými návrhy, ale s jistými eh, mm, výjimkami, ačkoliv to možná zní jako protimluv. Musíme se uvědomit, že podobný návrh by měl vést k posílení obchodu. Dáváme ty preference, protože doufáme, že mm, Pakistán k nám exportovat bude, že ten export do Evropy navýší, protože kdyby tomu tak nebylo, kdyby toto nebyl ten předpoklad, eh, tak by celá ta práce neměla žádný smysl. Celý ten návrh by byl nesmyslný, nemělo by to ten eh, důsledek, eh, o který nám jde, můžeme s celou diskuzí končit, ale já doufám, že Pakistán vývoz zvýší, což je základem našeho návrhu a povede to k, lep- k větší prosperitě celé země. Já si myslím, že tříleté období dlouhé není. Když vezmete, jak dlouho může trvat celá obnova Pakistánu, tak si myslím, že tři roky vůbec nejsou mnoho. Ačkoliv souhlasím s panem předsedou, že by mě zajímalo, proč je to zrovna tříleté období. A dokonce bych se ptal, proč ne třeba pět let. A v neposlední řadě mě zajímá, co komise zamýšlí v duchu otázky položené mm, panem předsedou, eh, jak si komise představuje jednání ve VTO? Myslíte si, že můžeme udělat eh, něco, abychom problémy ve VTO vyřešili, předešli jim, nebo čekají nás tam vůbec nějaké problémy? Jak skombinovat eh, pomoc eh, s těmito obchodními preferencemi, eh, které by měly posílit prosperitu Pakistánu. Děkuji. Eh, Janik. Děkuji. Dalším řečníkem je Janik Žadu od Zelených. Děkuji, pane předsedo. Ano, já také dychtivě čekám na odpověď od komise. Proč ty tři roky? Moje otázka se nebude eh, týkat eh, textilu tolik, ale etanolu. Zástupce komise eh, se pokusil nějak předjímat ty naše otázky o etanolu, ale nicméně hm, hm, to mě vede k tomu, jaký je důvod toho balíčku. Kdo a komu chceme pomoci přes ten balíček, to znamená podnikům, některým politikům nebo lidu Pakistánu. Já jsem měl pocit, že na začátku alespoň ten mandát, který dostala komise, bylo předložit návrh, jak pomoci pakistánskému lidu. Ale jak víte, cukr. To je vzácná komodita. To je jedna ze zásadních potravin, především když máte lidi, kteří trpí nedostatečnými dodávkami e, potravin. A když se podíváte na stav cukru v Pakistánu, tak zjistíte, že stejně jako jinde na světě, e, tam, to, že se přešlo na některé ty energetické plodiny tam jako jinde, tak to je v rozporu s tím cílem e, dodávek, dostatečných dodávek potravin. Moje otázka je jednoduchá. Jak komise ve svém mandátu, tedy pomoci pakistánskému lidu a především co se týče zabezpečení dodávek potravin. Jak tedy vy eh, Eh, vidíte to zvýšení vývozu etanolu do Evropy, jaké to tam bude mít dopady? A za druhé, jaká je analýza komise ohledně vývoje cen cukru na vnitřním trhu v Pákistánu v posledních letech? Především, eh, jak to tam je s tím dopadem nárůstu cen eh, cukru v důsledku etanolu? tedy pěstování plodin pro etanol a dále co ví komise o e, podmínkách pěstování e, e, mm, řepy, tedy pěstování cu, výroby cukru a jak to s udržitelností mm, v opozici k tomu etanolu. A teď taková právní otázka. Jak, jak komise bude nahlížet na tu otázku původu cukru, protože Pakistan má jeden z cílů, a to je soběstačnost v cukru, ale víme, že určitá část objem cukru se tam dováží. A jak tedy komise eh, mm, to vidí s nárůstem kvóty pro eh, ta energetická paliva eh, z Pakistánu, která, ta paliva, která mají svůj původ v cukru. A jak to bude mm, tedy ve smyslu článku 1 obchodních preferencí, mm, které se mm, týkají cukru, eh, který má svůj původ v Pakistánu? Děkuji. Pan předseda, děkuji. David Campbell, prosím, EFT. Děkuji, pane předsedo. Pane já eh, tedy říkám na komisi, já to vidím jinak. My zde máme Pakistan s jadernými zbraněmi. Eh, my víme, že tam má velký vliv Al-Qaida potenciálně, eh, na severu Taliban a mm, vím, že tam eh, nedávno ještě utrpěli tou katastrofou. A teď je zde návrh čtyři, tedy vyloučit 47 různých oblastí tarifu a pomoci státu. A já mám pocit, mm, tady asi vy i máte z Eurotexu tento briefing, takže to je vlastně jenom takový eh, seznam zbožných přání, pokud jde o kvóty a podobně. A já, když to dám všechno dohromady, tak se ptám, eh, eh, je je třeba klást tedy evropské zájmy před ty, eh, celo, před ty životně důležité mezinárodní eh, zájmy, což je, aby Pakistán se nedostal do rukou extremistů. To není v zájmu nikoho, tady v sále i mimo tento sál, si myslím. Děkuji. Děkuji. Gue. Well, Chairman, I think that Pane předsedo, já si myslím, že všichni, kteří eh, uvažují v Evropě mm, férově, a to je asi většina obyvatelstva, budou souhlasit eh, s tím, že je potřeba pomoci eh, lidem v Pakistánu. Když se vezmete, že tam máte 20 milionů lidí, kteří skutečně nesmírně utrpěli Eh, při těch závodní, zá, záplavách, to je vlastně dvojnásobný počet obyvatelstva, než co má Irsko. Je to katastrofa nesmírně závažná. Nicméně já bych eh, byl také rád, eh, kdyby teď mohl položit panu Garciovi jednu konkrétní otázku nebo komisi. A to, proč, rada, proč se rada omezila takto úzce při svém pokusu pomoci eh, lidem eh, v Pakistánu při této katastrofě. A provedla si komise analýzu, eh, kdo nakonec vytěží v tom tříletém období z celého tohoto systému celních ústupků. Budou to ti nejchudší z nejchudších, ty drobní rolníci a mm, dělníci a jakým způsobem tento návrh ovlivní mm, jejich živobytí a to k tomu lepšímu samozřejmě. Nebude to pouze ve prospěch eh, velkých eh, privátních podniků v Pakistánu, kteří vůbec naši pomoc eh, nepotřebují. Je to země, která je nechvalně známá korupcí, oblasti e, úřednické. Jak, má, jak si můžeme být e, jistí, že neskončí e, zisky z těchto snížených cel v rukou korupčníků? A také, pane předsedo, jedna z klíčových záležitostí v tuto chvíli v Pakistánu je otázka potravin, zajištění dostatku potravin. Desítky tisíc dětí například naléhavě potřebují kvalitní eh, stravu a důsledkem je nesmírně závažná potravinová eh, krize. Výroba potravin byla opět eh, hm, hm, poničena těmi záplavami A proto se ptám, proč jste nezvážili, že je to právě oblast eh, um, pomoci v, při výrobě eh, potravin, tedy pomoci eh, například s osivem, s ekologickými hnojivy nebo mm, mm, s čímkoliv, co lidé místně budou v Pakistánu pro zemědělskou výrobu potřebovat a tak bychom mohli zlepšit tu mm, špatnou eh, situaci s výživou v Pakistánu. Když vidíme, že Pakistán toto naléhavě potřebuje, eh, tak přesto se na eh, celosvětovém trhu masově spekuluje s potravinovými komoditami A poslední poznámka, pane předsedo, směrovaná na komisi. Chci eh, se zeptat, eh, zda jste se věnovali tomu, jak splátky dluhů eh, budou, mm, jaký dopad budou mít splátky dluhů na lidi v Pakistánu, zda tady dojde k nějakému zlepšení, pokud o utrpení lidí, o tu špatnou výživu, pokud dojde ke zlepšení při opravě domovů lidí a ke snížení utrpení Eh, bylo by možné tady nějakým způsobem Pakistánu eh, s tou dluhovou částkou pomoci a eh, ty peníze umožnit přesměrování těch peněz do potřebných oblastí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, někdo další si slovo nežádá, proto znovu předávám slovo komisi s tím, že musím říci, že já osobně nejsem proti tomu, abychom obchodně Pakistánu pomohli. Já mám pouze dva zájmy a to za prvé chci vyjasnit určité mm, nedůslednosti v návrhu komise a za druhé chci eh, vyjasnit eh, to, kdo za vše bude platit. Pokud tady jde o evropskou solidaritu vůči Pakistánu, tak to je jedna věc. Eh, ale druhá, která z toho vyplývá, je, že 27 evropských států eh, platit eh, jako celek nebude, zaplatí to jenom několik málo z nich. But I, I believe that the whole... Ano, to je relevantní otázka. Ano, celá ta... Um, já jsem ale tu otázku kladl komisi, říká pan předseda, ale já jsem, já jsem reagoval, protože jsem uh, vyjádřil žádost o slovo. Takže ne, prosím komise. No, thank you very much. Um, let me try to... Já se uh, pokusím teď uh, zareagovat na ty vaše otázky. Za prvé, v žádném případě evropská reakce na krizi v Pakistánu eh, E, není pomocí zaměřenou pouze na obchodu. Když se podíváte na dohodu Evropské rady, tak tam se jasně říká, že tato reakce by měla obsahovat e, především navýšení e, pomoci rozvojové a humanitární a ambiciozní obchodní opatření. Takže obchod je součástí širšího balíčku evropské reakce na krizi v Pakistánu a Evropská unie již se dohodla, že poskytne 320 milionů okamžité humanitární pomoci Pakistánu. Je třeba se na to podívat jako na součást e, širšího balíčku pomoci Pakistánu v této tak obtížné situaci. Za druhé, jste mm, mm, říkali, že parlament by měl mít více podkladů, informací, údajů o tom, jak jsme dospěli k tomuto návrhu, jak jsme vybrali eh, ty jednotlivé položky, jaký je ekonomický dopad. My se o to pokusíme. Eh, asi chápete, že to má své limitace eh, pokud jde o ty informace, které můžeme zveřejňovat, ale určitě vám předložím dokument, kde se to vysvětlí a jak jsem řekl, velice rádi se sejdeme se pravodajem a povedeme detailnější diskuzi o těchto různých bodech. Za třetí, jak přistupujeme k etanolu ve srovnání se textilem. První moje poznámka je, že na rozdíl od eh, eh, toho případu těch nejcitlivějších komodit eh, textilních, které jsme vyloučili. Ty jsme vyloučili, tak v žádném případě jsme nevyloučili bioetanol. Ten je součástí návrhu právě proto, že jsme měli za to, že je třeba sem dát i některé ty komodity, které jsou důležité pro diverzifikaci pakistánské ekonomiky. Otázka pana Žadu Eh, to znamená, eh, z čeho se vyrábí bioetanol v Pakistanu, tak to je melasa, což je eh, vedlejší produkt při výrobě cukru. Takže zvýšení vývozu bioetanolu do EU neznamená snížení množství cukru, které bude k dispozici na vnitřním trhu Pakistánu. Ano, Pakistán je významným vývozcem bioetanolu do EU, ale mm, my v podstatě jsme stanovili úroveň, která eh, koresponduje úrovni eh, vývozu Pakistánu za rok 2008. Cokoliv se bude vyvážet eh, v rámci tohoto preferenčního režimu, tak to bude muset respektovat mm, naše pravidla původu. A my zde tedy máme i ustanovení o možnosti pozastavení preferenci, pokud zjistíme, že zde se nerespektují pravidla původu bioetanolu. EU. To znamená, že my bereme na vědomí ty aspekty zmíněné panem Žado a velice rád, pokud vás to zajímá, tak ještě detailněji e, případně e, budu moci rozvést další body. Pokud jde o e, postoje třetích zemí v Ženevě, určitě chceme se chceme zapojit do diskuzí všechny země tak, abychom, aby se nám dostalo podpory rychle Jedna věc, která je podle nás citlivá, je pokud dopad tohoto eh, návrhu, na, jaký bude dopad tohoto návrhu na ty nejméně rozvinuté země. A pro je důvod, proč do toho návrhu jsme nedali ty textilní položky, které jsme identifikovali jako položky, o kterých se jedná v rámci eh, DDA v Ženevě. To jsou ty položky, které mají dopad na preferenční režimy, které mají ty nejméně rozvinuté země. Takže ty položky byly vyloučeny z návrhu. Dále, další vývozní země asi budou eh, eh, souhlasit s námi, že je třeba reagovat na situaci v Pakistánu a že je třeba nějak přispět. My nehodláme zde mm, se nějak dohadovat s nimi o tom, eh, jak v tu zemi podporovat. My si myslíme, že Indie, Brazílie, Čína či další významní hráči ve VTO určitě pochopí, že je nutné eh, takto zareagovat v takovéto výjimečné situaci, eh, mm, která panuje teď v Pakistánu. Dále jste zmínili další aspekty, eh, mm, jako délka, proč zrovna tři roky. Pokud chceme Mm, stimulovat investice a zlepšit přístup na trh, tak musíme mít určitou minimální eh, dobu tohoto režimu, protože jinak by to nemělo žádný dopad. Tři roky mm, mm, podle nás to je eh, tedy taková možná délka. O té určitě ještě legitimně budeme jednat nejenom ve vašem výboru, ale i s členskými státy, protože eh, prozatím je to pouze návrh komise. Evropská rada nás požádala o ten návrh a eh, nemohu vyloučit, že členské státy přijdou s některými otázkami týkajícími se některých aspektů našeho návrhu předloženého komisí. Také jsem vzal na vědomí další aspekty, jako jsou ty pojistky, co s těmi exportními cly, ale zatím Pakistan tedy neaplikuje eh, eh, cla na vývoz eh, bavlny. Zatím ještě ne. My jsme jasně apelovali na pakistánské orgány, že to je něco, co zneklidňuje Evropskou unii. Takže proto eh, je tedy podle nás nutné, abychom spolupracovali a rychle hm, přišli s tímto návrhem, abychom detailně tyto otázky zanalizovali. Evropská komise hm, je v tom relativně pevná. Hm, nevidíme, eh, že by bylo možné snížit, zkrátit ten seznam těch navrhovaných eh, položek a my chceme, aby ten eh, program byl ambiciozní, ale na druhé straně, aby zohlednil ty citlivé body pro evropský průmysl. Ale mm, pokud bychom začali redukovat ten seznam, tak nakonec by to nemělo žádnou reálnou ekonomickou hodnotu pro Pakistán. Proto mm, bychom chtěli apelovat na to, abychom se vyhnuli škrtům v tom seznamu položek, který navrhujeme. Děkuji closes the first discussion on... Tak tím končíme první diskuzi k tomuto tématu a v perské době se k tomu znovu vrátíme. A teď postoupíme dál. k bodu 8 a k bodu 16. Budeme je opět projednávat společně protože se týkají eh, téhož tématu, tedy dohody mezi EU, Novým Zélandem a Austrálií. Spravodajem jsem tady já v obou eh, případech. Ty zprávy jsou velice podobné, eh, v podstatě jsou tam jenom jiné změny. Parlament byl požádán, abychom odsouhlasili změny v té stávající dohodě kterou se mění dohoda vzájemného uznávání posuzování schody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem a Austrálií. Jsou to dohody vyjednané eh, komisí, které eh, se posměňují tak, aby se zjednodušilo uplatňování těch stávajících dohod, eh, které vstoupily v platnost v lednu 99, tedy před 11 lety. Vzájemné uznávání a dohoda o vzájemném uznávání je dohodou o vzájemném uznávání e, posuzování schody regulovaných e, výrobků a Obě strany mají takto možnost zkoušet a certifikovat soulad výrobků s regulačními požadavky druhé strany na svém vlastním území před zahájením vývozu. Tyto dohody tedy mají za cíl odstraňovat technické překážky obchodu, ale zároveň chránit zájmy všech stran v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Úpravy v této smlouvě eh, tedy proběhly a za cílem mají zlepšit flexibilitu eh, této dohody, odstraňují se také eh, nevhodná omezení pro obě strany, snižuje se administrativní zátěž týkající se eh, uplatňování eh, těchto dohod. Máme tady ovšem další sektorové přílohy, dvě, které chci zmínit, a to o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích které se revidují tak, aby zohledňovaly vývoj technické a administrativní praxe a změny vzniklé změnou vlastního textu dohody o vzájemném uznávání. Všechny změny vlastního textu dohodu, dohody a jejich sektorových příloh jsou podrobně popsány v důvodové zprávě. Návrh nemá finanční mm, dopady a jak říkám, vítám toto zlepšení, které navrhované změny přinášejí a vyzývám tak Evropský parlament, eh, aby eh, podobě našeho výboru nejprve v prvním kroce vyjádřil souhlas eh, s uzavřením této nové dohody. Chce se s kolegů někdo zapojit do diskuze k tomuto tématu? Možná náš eh, stínový zpravodaj, pan Kristof Fielner, máte slovo. Ano, děkuji. Těžko nesouhlasit. Eh, takže ten tuto chvíli se mnou souhlasíte? Říká pan předseda. Ano, souhlasím. Spíše můžeme diskutovat o tom, jakým způsobem řešit podobné zprávy, protože, jak víme, tak Evropská unie um, projednává, řeší řadu důležitých zajímavých věcí, tarifní, netarifní a ne všechny musíme probírat až do takové míry, že na to máme zpravodaje a stínové zpravodaje, protože jsou to spíše věci formální povahy, drobné formální úpravy. Samozřejmě na to můžeme strávit spoustu času, eh, protože, ale jsou to věci nekontroverzní, takže nám to jistě půjde dobře. A můžeme k nimi tak vést dlouhavé eh, diskuze. Možná eh, bychom teď mohli diskutovat několik o té podstatě věci, protože na té se shodneme, ale spíše o tom, co s podobnými zprávami udělat. Ale možná je na to hodný čas někde jindy. Jinak s vámi souhlasím, pane předsedo. Ano, máte pravdu, je to nekontroverzní téma, nicméně téma velice důležité. Tak hlasovat ve výboru budeme 9. listopadu, a to za předpokladu Meanwhile, uh, I'll give the floor to the za předpokladu, že dostaneme eh, podklady z eh, rady. Please, the floor is yours. Yes. Uh, thank you very much. My name, <coughs> my name is uh, Artur Lop. Děkuji, já jsem Artur Lopien z DG Obchod. Ano. Já asi nemám moc co dodat k vaší zprávě. Ehm, všechen obsah tam je, i to není žádná nová iniciativa. My máme dobré vztahy s Austrálií, Novým Zélandem. Především jde o to hm, usnadnit ty administrativní aspekty hm, týkající se provádění dohody. Je to v podstatě technické nekontroverzní téma. Rád zodpovím na vaše dotazy, ale souhlasím s hodnocením zpravodaje a stínového zpravodaje. Thank you. Děkuji. Tím jsme uzavřeli tento bod. Další bod to je výměna názoru s panem komisařem Dechuchtem. To jsme plánovali na pátou hodinu. Takže vidím, že e, asi e, nám zbyla chvilka, protože jsme jednali příliš rychle, aby zbyl nám čas na přestávku do pěti hodin. Děkuji. Okay, colleagues, let's uh, resume our proceedings. Um, I have... Kolegové, eh, je pro mě velké potěšení opět mezi námi uvítat pana komisaře pro obchod, pana Karela de Chuchta. Vítejte na naší schůzi. Tentokrát Máme na programu celou řadu důležitých témat, eh, budoucnost obchodní politiky EU, obchodní preference pro Pakistán, i když eh, tím jsme se již zabývali i se zástupcem komise. Potom vyjednávání o dohodě akta, eh, regulace GSP, potom investiční politika, tedy politika zahraničních investic a transatlantická hospodářská rada. Jsem rád, že pan komisař se stal již naším běžným hostem a mm, doufám, že nás čeká zajímavá výměna názoru. A pokud bude čas a pokud to bude vhodné pro pana komisaře, tak bych rád i abychom zmínili vyjednávání e, s Mercosurem. Pokud ne, tak případně se tím budeme zabývat jindy. Tak prosím, pane komisaři, máte slovo a poté dám slovo zástupcům politických skupin. Prosím, pane komisaři, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, nejprve se musím omluvit za spoždění, ale jednal jsem s generálním ředitelem VTO, s panem Paskalem Lamy, který mě navštívil. I on měl trochu spoždění, takže se to posunulo. Za prvé, ve Štrasburku na plenárce jsme vedli velice zajímavou diskuzi a kdy jsme, e, e, takže načasování naší diskuse je perfektní a mm, ve středu minulý týden to bylo asi po poprvé v Evropském parlamentu, kdy celý večer jsme věnovali obchodním záležitostem, i když e, bych, bych všichni radši seděli v nějaké dobré restauraci v Petit France. Ale je to dobré, dobrý signál. Obchodní politika je zajímavá a relevantní pro parlament a pro váš výbor. Nemyslím, že je nutné se zdlouhavě eh, zmiňovat o tématech diskutovaných minulý týden. Pouze pár slov k Pakistanu a akta. A eh, protože to je téma, kterým se bude zabývat i váš výbor. Já jsem rád, že výbor INTA se hodlá zabývat urychleně touto významnou tematikou. Všichni souhlasíme, že je třeba jednat rychle a vytvořit základ pro obnovitelnou rekonstrukci Pakistánu. Dnes jste vedli diskuzi již zde DG Trade na toto téma, tak případně pokud máte nějaké otázky, tak rád na ně zodpovím. A akta nyní. Zde chci ještě jednou zúraznit to, co jsem již řekl na konci rozpravy minulý týden, a to, že je třeba vést informovanou, fundovanou diskuzi, jako vždy. Vítám eh, vaše eh, poznámky a případné poukazování na nedostatky této dohody, abychom věděli přesně, v čem je problém. Také ale bychom se měli zaměřit na e, obsah této dohody, což je ochrana e, našich hlavních výdobytků znalostní ekonomiky. A teď e, priority pro příští rok. Tyto priority budou pevně zakotveny do sdělení o nové obchodní politice, kde, která se opírá o strategii 2020 a bude to předloženo na začátku listopadu také i vítám rozhodnutí INTA vytvořit zprávu z vlastní iniciativy k tomuto tématu a vést následnou diskuzi na toto téma. Co se týče budoucí činnosti, zde jsou dvě témata, ke kterým se chci vyjádřit. Za prvé, eh, budoucí, budoucí regulace GSP. To jsou eh, Nyní komise provádí eh, hodnocení tohoto režimu GSP a to provádí tedy naše Rada pro hodnocení dopadu. Poté, co to bude odsouhlaseno za pár týdnů, tak zpráva bude dána k dispozici parlamentu. Na začátku roku 2011 komise také i vám dá k dispozici zprávu o e, stavu ratifikací GSP plus příslušných úmluv, úmluv o GSP plus s těmi e, zeměmi, které jsou příjemci těchto režimů a Poté očekáváme, že budeme schopni i předložit návrh, jak by měl ten režim vypadat a to bude eh, na, na konci druhé čtvrtletí 2011. Tady jde o to, aby ten, ten režim GSP se zjednodušil, aby byl předvídatelnější, aby to byl i nástroj pro udržitelný sociálně ekonomický rozvoj a eh, tudíž eh, hlavní oblasti bude Eh, to, jak zacházet s těmi hlavními velkými obchodními partnery. Potom je třeba posílit GSP+, což musí být eh, takový motivační nástroj a eh, i je třeba zlepšit transparentnost tohoto režimu, nastavit jasná pravidla a zajistit participaci všech zúčastněných stran při aplikaci a případně i revidovat tyto preference. Za třetí, také i se budeme snažit reflektovat nové institucionální prostředí tedy více zapojit Evropský parlament do našich politik. Pokud jde o investice, beru na vědomí vaši obavu, která byla vyjádřena v dopisu pana Moreiry v září. Já rád si poslechnu váš názor ohledně naší plánované investiční politiky a také i případně odpovím na e, otázky vyplývající se sdělení z července. Teď pokud jde o stávající vyjednávání, musíme i sledovat e, vývoj harmonogramu. Nyní komise vede tři zásadní jednání s Kanadou, Indií a Singapurem, e, kdy všichni partneři chtějí vyjednávat o ochraně investic a mm, v rámci tedy vyjednávání o přístupu na trhy, což je v zájmu všech našich obchodních vztahů. Což znamená, že musíme uh, aktualizovat naše eh, pokyny pro vyjednávání. Musíme tedy nutně eh, zachovat tempo těchto jednání a zajistit jejich pokrok. Komise plně respektuje závazky přijaté eh, v nové rámcové dohodě o vztahu mezi Evropským parlamentem a komisí. To znamená, parlamentu přeložíme ty novelizované pokyny pro vyjednávání, jakmile to přijme kolegium jednání v radě a konzultace s parlamentem o e, novelizovaných pokynech pro vyjednávání, to všechno e, bude e, v takovém časovém horizontu, tak abychom mohli vést věcné diskuze s našimi partnery již na začátku příštího roku. A to umožní i komisi, aby vzala do úvahy postoje Evropského parlamentu ohledně naší budoucí evropské investiční politiky se těmi, s těmito třemi zeměmi. Další institucionální věc to je komitologie. Já zde chci říci jednu věc jasně, aby můj názor byl jasný. Obchodní politika musí plně podléhat pravidlům o komitologii a to bez jakéhokoliv přechodného období. Nyní jsme v oblasti běžné legislativy, kdy i žádná eh, výjimečná pravidla nejsou možná. Komise to chce prokázat nejprve v horizontální komitologii a potom eh, pomocí eh, aktu Omnibus a já doufám, že Evropský parlament nás plně v tomto úsilí podpoří. Také bych chtěl použít tuto příležitost, eh, využít i k tomu, abych ohlásil další zasedání TEK, jeho respektive datum jsme se stanovali 17, na 17. prosince. Všem je škoda, že jsme nenašli eh, datum před eh, Evropsko-americkým eh, summitem 20. listopadu. Nicméně přesto je to dobrá příležitost pro to, abychom posílili úlohu, kterou jsme vložili v TEK pokud jde o naše spolupráci. Ta musí být mnohem strategičtější než v minulosti, musí uh, usilovat o lepší integraci uh, transatlantického trhu a musíme uh, postupovat v této oblasti koordinovaně. Především pokud jde o inovace a zelenou ekonomiku, musíme nabídnout také možnost pro řešení problémů, které souvisejí s velkými vznikajícími ekonomikami protože tyto problémy nemůžeme vyřešit eh, sami a přes noc. Eh, zmiňuji se o tom eh, nyní a zmíním se o tom při diskuzi s partnery z USA. Zítra budete hlasovat o zprávě zvláštní iniciativy k tématu obchodu a lidských práv. Já to vnímám tak, že obchodní politika nefunguje ve váku a musí odrážet také problémy společnosti a tím, o co nám jde, je o to, aby obchod pomáhal lidským eh, právům a nikoliv naopak. Chci ještě eh, přesto říci, že obchod už nyní sehrál značnou, ačkoliv nedoceněnou roli eh, globálně při zvyšování životní úrovně lidí. Obchodní politika také nabízí pobídky politiky cukru a byče eh, pro dodržování ustanovení úmluvy o lidských právech. A to jsou věci, o kterých můžeme dále diskutovat společně, ale musíme zůstat realističtí, pokud je o to, čeho můžeme dosáhnout a jakým způsobem. Nesmíme eh, se jaksi eh, dostat do situace deziluze. Víme, že obchodní politika není jediným nástrojem v této oblasti slouží i dalším eh, cílům a jedním z nich je pochopitelně také presporita samotné Evropské unie. Děkuji, pane předsedo. Tak děkuji eh, vám, pane komisaře, a nyní eh, jednotlivé politické frakce a jejich zástupci. Začneme EPP. Je zjevné, že řada poslanců výboru si žádá o slovo, ale já budu čas pečlivě nyní hlídat, takže doufám, že se všichni budete snažit přidělený čas dodržet jménem EPP paní Swiss Vielen Dank. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Děkuji vám, pane komisaři, za to, že nás tak často navštěvujete, nebo to je, abych hovořila francouzsky? Good. <laughs> je peux parler français aussi, hein? Je sais Non? Nein? <laughs> okay. Um, also, vielen Dank, dass Sie so häufig kommen. Děkuji vám, že nás tak často navštěvujete, že se na vás můžeme tak říkajíc sáhnout. První otázku, kterou pokládám jménem naší frakce. Vy Eh, říkáte, že chcete komitologii používat v oblasti obchodu stejně jako v jiných oblastech komitologie. Zdá se to být pro vás naprostá jistota. Ale upřímně řečeno, obchod není oblast politiky jako ostatní zahraničně politické vztahy. Bohužel je tomu tak, že to je takové určité otevřené rozhraní mezi ekonomikou a zahraniční politikou. A já, respektive moje praxe, eh, moje frakce zde vidí určité rozdíly. Možná, že bychom zde mohli, měli nalézt určitý praktický modus spolupráce. To tedy za prvé. A za druhé, už v minulosti a dnes opět jste zmínil celou řadu bilaterálních dohod. Případně takové to bilaterální dohody vyjednáváte. V poslední době jsem ale od vás neslyšela o VTO. Nyní stále zmiňoval, že schůzku s Paskalem Lamy a proto se chci zeptat, domníváte se, že ke konci, že vůbec vyjednávání z Doha někdy dospěje ke konci? Protože my už se vyjednáváním z Doha zabýváme leta a nejsem si jistá, že zda je to skutečně správná věc na nich stoprocentně bezpodmínečně lpět poslední téma je následující. Na jedné víceméně neformální schůzce z USA bylo zdůrazněno, že Spojené státy americké i Evropa sdílejí e, stejné základní hodnoty a že tedy v této souvislosti v oblasti obchodní politiky by měli jednat společně. Chtěla bych se vás zeptat, jaké zde vidíte konkrétní možnosti, například eh, vyjednávání s Koreou nebo s jinými státy. Jaké jsou zde možnosti postupovat ruku v ruce s USA a vyjednávat spolu s nimi? A neposílilo by něco takového celkovou pozici Západu? Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji vám a nyní tady v jménem socialistů. Merci, prezident. Děkuji, pane předsedo. Nejprve, nejprve chci poděkovat panu komisaři za jeden bod, který zmínil, a to je otázka komitologie. Děkuji mu, děkuji mu poněvadž on jasně vyjádřil postoj, který se týká eh, i toho, co již řekl parlament. Jsem rád, že nás v tom komise podporuje, především když vidíme, že zde členské státy vůbec nechtějí s tím něco udělat a dělají, jako kdyby Lisabonská smlouva neexistovala, jako kdyby obchodní politika jim patřila. Děkuji, pane komisaři, k tomuto. A jenom bych řekl, že eh, eh, můžete počítat s mojí frakcí, a e, budeme v této diskuzi s vámi spolupracovat. A teď rychle. Pakistán. Já se omlouvám, já jsem se nezúčastnil e, diskuze, která se zde vedla. Mám pár otazníků. Za prvé země, která již vyváží 900 milionů euro e, do Evropské unie, textil třeba dalších 100 milionů, a zde jsou oprávněné obavy textilního průmyslu v Evropě a je zde jasný dopad na třetí země potom, se kterými máme různé vztahy, jako země kolem Středozemního moře či Turecko. Já jsem byl překvapen eh, touto obchodní politikou, textilní politikou, když jsme se otevřeli před pár lety Číny, Číně. Otázka, kterou teď mám, kladu, proč? Eh, to, proč tři roky, kdy to mohlo být rok či dva? Podívejme se na vývoj situace pak. Tři roky hm, to je GSP+, plus. vlastně to je kamuflované GSP+, plus eh, pro Pakistán. A um, um, um, takže a možná bychom mohli to monitorovat a pak by se vidělo, zdali prodloužit. Akta. Uh, zde já jsem o tom již spolu s vámi hovořil na plenárce minulý týden ve Štrasburku. Geografická označení, to v nás vzbuzuje určité obavy, hleda, že by se nic na tomto neměnilo. Potom pár otazníků ohledně toho, že se zachová tam otázka patentů, jaký to bude mít dopad na generické léky, pár otázek, otazníků ohledně eh, eh, individuálních eh, svobod, prohledávání pasažerů cestujících na letištích, já, takže, protože kdyby to skončilo jenom pouze na té ikoně toho počítače, ale ono asi ne, tam to neskončí. Hm, takže a navíc tady nejde o harmonizované právo, jde o národní právo, a e, protože když někdo rozpěje k závěru, že e, to, co tam má v počítači, že to má komerční využití a může za to být trestán, tak já se ptám. A ptám se, k čemu to je, to akta. Vůbec potřebujeme to? To jsou mé hlavní otazníky. Navíc v této věci se nic zatím nepohlo. A investice. Skutečně to je nové téma pro nás. E, investiční balíček, který se týká jednak nařízení, potom je tam sdělení. Já mm, jsem zpravodajem k tomuto, zatím jsme pouze na začátku. A zároveň mm, slýchávám otázky jako otázka reciprocity. Co si o tom myslíte vy? Potom otázka Eh, to, že to bude podle jednotlivých zemí. Jak in, definovat přímé zahraniční investice? To bude podle judikatury Evropského soudního dvora, nebo to bude podle jiného výkladu? A eh, to znamená, když eh, třeba ty investice do nějakého portfolia budou mít velký dopad na daný stát. Co si o tom myslíte? Dále Eh, mm, eh, to znamená, jsou to jenom soukromí investoři, kteří mají právo se obrátit na orgány pro řešení sporů a tu možnost nemají státy nebo třeba odbory, ty nemají stejnou možnost. Já tím bych skončil, protože to je spousta otázek. Jenom jsem chtěl, abyste věděl, co nám leží na srdci, pane komisaři, eh, v této oblasti, tedy oblasti investic. Pokud jde o transatlantické vztahy, zde e, ten text vidím až dnes, je pro mě nový a e, vidím tam pozitivní věci možná jako i dříve by tam eh, mohl být ten způsob řešení konfliktu mm, a, to eh, je, a ta otázka tedy Boeingu, vyjednávat opět o Boeingu, ty spory vyřešit, potom vzájemné uznávání, to se týká eh, tedy jak těch kuřat krmených hormony, tak i geneticky modifikovaných organismů, takže to řešit s Američany a dále sdělení o nové obchodní politice EU. Eh, eh, to neříkám jenom já, i Global Europe to je velký krach, velké selhání. A já jsem eh, obhájce návratu průmyslové politiky. Já jsem rád, že komise teď se hodlá zabývat průmyslovou politikou. To vítám. A dále my často máme pocit, že Evropa podepisuje všechny eh, dohody o volném, výcho- o volném obchodu, aniž by eh, vzala do úvahy, jaký bude dopad třeba eh, s Koreou. Zde hm, to bude mít velký dopad na zaměstnanost u nás, taková to dohoda. Jaká je přidaná hodnota takovýchto smluv o volném obchodu? Takže to jsou mé otázky. Děkuji vám. Tak zbývá nám pouhá půl hodinka, takže poprosím všechny vystupující, aby byli maximálně struční. Okay, let's move on. It's uh, Janik Žadu from uh, the Greens. Janik Žado ze Zelených. Ne, omlouvám se Janiku. Ještě liberálové. Maria Sarnes. Je t'en prie, je t'en prie. Prosím. Já nebudu delší než eh, předřečník, slibuji. Euh, Čtyři otázky jenom mm, upřesnění. Za prvé akta, to je ta obchodní dohoda boje proti padělání. Já si myslím, že tady je něco, co uh, E, úplně mm, popírá ten obsah, co by to mělo být. Je to otázka e, mlčenlivosti, důvěryhodnosti a e, tady kolem toho jsou jenom takové kuluární řeči, ale vůbec to není transparentní, to jednání. A to bychom chtěli. Já mám pocit, že ano, tam jde o velké věci, jako e, dopad na, e, na osobní svobody a podobně a padělání a porušování práv duševního vlastnictví, to jsou obrovské otázky do budoucna a to překračuje ten rámec pouhé otázky internetu. Třeba já jsem byla v, Ko- v Jižní Koreji a nedávno a tam Eh, když byl na trh uveden iPod, tak Samsung ho zakázal na půl roku, eh, aby si mohli tedy vyprodukovat svůj produkt. Takže to jsou běžné věci. A vidíte, tedy ta otázka duševního vlastnictví je zásadně důležitá. A teď všechno probíhá tak utajeně a je to obestřeno různými řečmi. To se nám nelíbí. Dále Mercosur. Samozřejmě velice důležitý pozměňovací návrh byl odhlasován minulý týden v našem parlamentu v tom usnesení s tím, že Ehm, zde, ehm, zde můžeme dovážet pouze to, kde se u těch výrobků a mm, respektují ty, ehm, ta pravidla na ochranu zdraví lidí, zvířat a podobně. To je důležité, protože to může zakládat judikaturu precedent pro všechny věci spory týkající se obchodní politiky. To jsem ráda, hm, protože také já vidím tu reciprocitu, že všichni budou respektovat stejná pravidla. A já se ptám konkrétně, jak vezmete do úvahy úvahy postoj Evropského parlamentu při vyjednávání do budoucna s Mercosurem? To je druhá otázka. Třetí otázka, Pakistán. Samozřejmě je to otázka textilu, etanolu, o tom hovořil, nebo bude hovořit kolega Žado určitě. Já to chápu, všechny tyto otázky Evropanů. A také chápu, že je nutné uzavřít takovou originální smlouvu s Pakistanem ale pokud skutečně to bude mít eh, pozitivní dopad na pakistánský lid. A já se ptám, eh, mm, vy komise, vyhodnotili jste to tak, aby blahobyt eh, lidů mm, mm, byl tím, dostal se na vyšší úroveň. Dále jako předřečníci, ptám se, jak vy nyní Eh, hodláte aplikovat ten slavný princip reciprocity, o kterém se tak hovoří, ale zatím nevidíme žádné konkrétní činy. Děkuji. Výborně, děkuji. A Janik Žadu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Zde já jsem byl vyzván, abych hovořil o etanolu, tak toho využiju. Ano, to nás velice zneklidňuje, tato kapitola o etanolu nás zneklidňuje eh, tedy tato kapitola o etanolu v tom eh, nalehavém krizovém plánu, který se navrhuje pro Pakistán. My jsme překvapeni, že v takovém plánu, který má podpořit eh, pakistánský lid postižený i tím nedostatkem potravin. Takže teď mm, tady se hovoří o etanolu a máme hezké mm, příklady jako Brazílie, protože to je na úkor potravin, na úkor výroby produkce potravin a mm, jsem trochu frustrován. Já jsem očekával, že nám trochu předložíte ten váš materiál, eh, eh, mm, který se týká, který bude vydán 9. listopadu. To je ta obchodní eh, strategie pro 2020, pro 2020. A vy jste to trochu zkrátil, toto téma. Já bych rád, abyste se k tomuto tému, tématu vyjádřil. To znamená, eh, Eh, eh, jaká je ta bilance Global Europe? Eh, protože předřečníci, Mariel i Kader to vidí dost negativně. A jaký mm, důsledek z toho vyvodíte pro tu novou strategii? A jak Eh, budete integrovat tu naší vnitroevropskou diskuzi pro ty vývozní modely. Jak ta naše strategie eh, bude reflektovat ty interní, eh, interní rovnováhy, protože teď často se hovoří o tom německém vývozním modelu. A jak vy to vidíte? a navíc ještě to musí být v souladu s těmi závěry G20 z Pittsburghu, to znamená, musí to být vyvážené se Spojenými státy i Čínou. Tedy jak zajistíte tu vyváženou interní dynamiku Evropy, eh, co se týče těch vývozních struktur? Protože dnes hovoříme o nové obchodní strategii a jak do toho zakomponujete ty, eh, tu problematiku klimatu. Děkuji. Děkuji. Pan Halmo Čulzakové. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také vám, pane komisaři. Mám celou řadu otázek a v podstatě navazuje to na to, co už řekli kolegové, ale tak soustředím se jenom na tři, čtyři konkrétní dotazy. Tak eh, za prvé jste zmiňoval datum příštího zasedání té transatlantické hospodářské rady, tak eh, jaké postoje tam chcete přinést eh, pro ta jednání a jaký je cíl toho dalšího kola jednání této rady a kde si myslíte, že v tuto chvíli leží ty bilaterální i globálně pojaté obchodní eh, vztahy v transatlantickém eh, prostoru. A pak zahrnete také představitele představitele parlamentu do jednání transatlantické rady, aby to jednání bylo transparentnější a otevřenější a více zapojovalo jak kongres, tak Evropský parlament. Za třetí, eh, cením, se vaš, cením si vašeho vysvětlení, eh, pokud je o akta minulý týden na plenárce, nicméně ještě jednou jsem si před, přečetl eh, v, úplně vše, kompletně to, co je vytištěno drobným písmem. A narazil jsem na poznámku pod čarou číslo 2, kde se píše, že jedna z otevřených záležitostí je ta, že USA chtějí eh, vyloučit z textu patenty. Což eh, znamená, že mm, když to vztáhneme k té diskuzi eh, o generikách, mm, jich se budou týkat akta, tak to může vést k vytvoření nové nejasnosti Eh, nebo dalšího protimluvu ve smlouvě. A v poslední řadě se vás chce zeptat, týká se to eh, naší dohody o volném obchodu s Indií. Exkluzivita na eh, data klinických mm, důkazů, to by mohlo vytvořit další problémy v oblasti generických léků, protože více generických společností nebo společností, které vyrábí generické léky, budou muset provádět své vlastní eh, testy. My jsme tady ale už několikrát říkali, že bychom měli tuto exkluzivitu na údaje a rozšíření patentů eh, odstranit z naší smlouvy s Indií. Děkuji a nyní eh, Dartmouth. Já říkám, že to je jediné uh, fórum, kde mě lidé žádají o to, abych se zapnul um, mikrofon. Pane komisaři, děkuji za to, že jste přišel a ještě jednou chci říci uh, to, co už tady zaznělo z úst prvního řečníka, že jste velice otevřený, transparentní a nám ve výboru tady k dispozici, za což jsme velice rádi. Britské impérium padlo kvůli nedobrým, nedobrému chování, se říká, a to se na vás rozhodně vztahovat nemůže. Jenom tři eh, kratičké eh, dotazy či postřehy. Víme, že jeden z dopadů Lisabonské eh, smlouvy je rozšířené spolurozhodování s Evropským parlamentem právě o obchodních smlouvách a transparentnost jen normálně velice dobrá věc a i její důsledky jsou obvykle dobré, protože čím více transparentnosti člověk požívá, tím lépe může rozhodovat. Nicméně existuje jisté riziko, nebo v podstatě značné riziko a máme o tom eh, dosti příkladů z našeho výboru. Už jsem o tom mluvil s kolegy že dochází k politizaci obchodní politiky a to přitom není v zájmu evropských spotřebitelů. Naopak eh, Chceme, aby evropští spotřebitelé eh, viděli a měli k dispozici ucelenou, jednotnou obchodní eh, politiku a přesně toho jsem zastáncem já a toho bychom měli být i všichni, nikoli v politizace. A teď eh, další dva stručné postřehy k zemím Commonwealthu, které jsou konkrétně pro mě nebo pro Británii velice důležité. Já jsem vystupoval k tématu Pakistánu, my to podporujeme a jsem rád, že mám tuto příležitost, aby to mohl říct i tady ve výboru před kolegy, že eh, skutečně chválím tyto návrhy týkající se Pakistánu. Eh, jenom bych řekl panu Arifovi, eh, pokud to byl on, že proč jsou to tři roky? Jeden rok takových obchodních preferencí moc nepomůže. Tři roky to je už zajímavé období jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele. Tři roky to je osmkrát a desetkrát lepší než jednoleté období, proto jsou to právě tři roky. Ale pokud panuje nějaká obava, tak já rád budu s kýmkoliv z kolegů o této věci eh, diskutovat. Eh, samozřejmě můžeme diskutovat i o dalších oblastech, pokud bude zájem. Ale Eh, takhle bychom mohli říct, že se třeba velice tvrdě stavíme ke, ke Sri Lance, ale to už by bylo zase jiné téma. Škoda, že tam není pan Higgins. Eh, chtěl jsem totiž říci, že eh, levice rozpracovala dobrou kritiku, v níž se uvádí, že evropské dotace vedou ke kryptodumpingu u zemědělských výrobků v rozvojových zemích a těží z, z toho a, eh, třetí, země třetího světa. Zdá, zdá se, že ačkoliv je to věc, která se ví už 30 let, někteří předtím ještě stále zavírají oči. Pro nás je to důležité téma a já bych požádal pana komisaře navzdory jeho řadě závazků v řadě dalších oblastí. Zda by se nemohl podívat i na tuto oblast eh, zemědělských výrobků a, evropské, a podívat se na evropský vývoz dotovaných eh, zemědělských eh, výrobků, protože dopad takového vývozu na rozvojový svět je obrovský. Děkuji. Tak, to máme konec prvního kola eh, dotazu, takže pane komisaři, nejpozději v 6 hodin na 10 minut musíme skončit. Kromě toho máme ještě na seznamu další tři řečníky, takže chcete odpovědět teď na to první kolo dotazu a pak ještě během pár posledních minutek eh, eh, bychom si vyslechli ty tři zbývající řečníky. No já jsem si poznamenal, říká pan komisař, asi 25 dotazů otázky pana Arifa jenom ty čítají, eh, čítají skutečně načný počet. No tak uvidíme, já začnu a uvidíme, jak to půjde. Tak nejprve ke komitologii paní Quisthold. Ano, je pravda, že v obchodě je i jistý politický prvek. Na jedné straně eh, je to prvek geostrategický, eh, aspoň s určitými partnery, na druhé straně obchodní politika samozřejmě záležitostí velice odbornou a má i jasný ekonomický význam. Můžeme o tom vést dlouhou diskuzi, ale věc se má tak, že v Lisabonské smlouvě se jasně stanoví, že není rozdílu eh, v oblasti obchodu. Já jsem působil 25 let jako právník a vždy vím, že lze najít nějaký argument pro cokoliv, ale v oblasti obchodu, když se něco odsouhlasím, tak eh, to zkrátka eh, platí, tak to je. Ve smlouvě o obchodu není žádných rozdílů a výjimek. Ačkoliv eh, jistý politický prvek v té obchodní politice hm, asi je. VTO, to byl další dotaz. Já jsem právě měl eh, před chvíli tu schůzku s Pascalem Lamy a často spolu hovoříme i telefonicky a vím, že dělá maximum pro to, aby eh, udržel ta jednání eh, v kole Doha v běhu. Snaží se zapojit do této diskuze aktivněji také naše eh, americké partnery, ale jedno, jednoduché to není a těžko zjistit, eh, eh, co přesně si v tuto chvíli myslí. Takže budeme muset asi vyčkat, než se dozvíme nějaké další postoje, než budou za námi volby a než bude jasnější, jaká je politická situace. Nicméně bylo dohodnuto, že ovšem eh, se bude hovořit také na G20 v Soulu. A zdá se, že teď eh, jsou k tomu všichni svolní. Postoj Evropské unie je jasný a to, že jednání by měla být uzavřena a to co nejdříve. Váš návrh vyjednávat společně s Američany mm, já jsem už eh, naznačil, že můžeme mm, toto zkusit, pokud jde o investiční dohodu s Čínou, ale asi to není možné eh, u dohod eh, o volném obchodu, protože tady je jistý prvek konkurence. Alespoň doposavat eh, to bylo tak, eh, že Evropa je v pozici, kdy předkládá smlouvy, které byly vyjednány Evropskému parlamentu. A Spojené státy, ačkoliv uzavřeli dohodu třeba s Jižní Koreou, Panamou a Kolumbií před několika lety, ještě je nepředložily. U některých témat by teda se dávalo smysl konkrétně pokud jde o smlouvu o investicích s Čínou, tak tam by to smysl dávalo, ale toto rozhodnutí musí padnout na té nejvyšší úrovni. Dále zde zazněla otázka pana Arifa. Já jsem rád, že se mnou souhlasíte, co, co se týče komitologie, ale pokud je o zbytek, mám pocit, že váš názor se liší. No to je ale zatím začátek. Pakistan. Proč tři roky? No, je třeba, aby to eh, zapadalo do určitého obchodního cyklu. A eh, takže mm, Eh, mm, to je ve vašich rukách rozhodnout, jaký bude ten budoucí eh, preferenční režim GSP pro eh, Pakistan. Chcete ho tam nebo ne do toho režimu, to je na vás. A nyní ke smlouvě akta. Zde skutečně mm, já to nechápu. Já jsem již 8 měsíců komisař E, e, pro obchod a již jsme vedli tři rozpravy na plenárce a vždycky ty otázky jsou stejné. A já vždycky dávám stejné odpovědi. To, to jsou evidentní pravdy a nicméně pořád stejné otázky slyšíme. A opět teď odpoledne vy a paní Desarnes. A teď o mm, zeměpisné označování. Zde jsme udělali velký krok vpřed, protože tam američani nejprve to jasně odmítali. Jasně odmítali geografická zeměpisná označení, kdežto nyní je zde zakotven ten princip legality eh, eh, práv duševního vlastnictví, i pokud jde o eh, přeshraniční vynucování práva. To je velký krok vpřed. Pokud si myslíte, že je možné s Američany vyjednávat eh, o úplné rovnosti, pardon, úplné rovnosti, reciprocitě mm, mm, těchto označování, tak já vás budu jmenovat naším emisarem pro jednání s Američany. My jsme šli hodně daleko, my jsme tlačili na Američany, pokud jde o zeměpisné označení. Já myslím, že ten výsledek není špatný. Já vůbec nechápu, proč to, eh, jak proč propojujete patenty s generickými léky. Akta, to je jasná smlouva, pokud je o generické léky. I naše bilaterální smlouva s Indií bude úplně jasná. Nyní se diskutuje mezi tedy Evropskou unii a Indií a Brazílií. Diskutuje se o tom, eh, jaký by měl být postup. Asi se dohodneme. Je pravda, že je zde problém s jednou členskou zemí především, kde eh, a my jsme to vyřešili, šlo tedy o přepravu v tranzitu. Já to říkám jasně, je to základní právo, právo přístupu k lékům, k léčivům, k generickým léčivům eh, v rozvojových zemích především. A já osobně vůbec bych nesouhlasil s tím, abychom zde zakotvovali určité limitace jakéhokoliv typu. Otázka individuálních svobod. Já jsem to již také řekl několikrát. Tady o to nejde. Já doufám, že do hlasování na plenárce změníte názor, ale já mohu než opakovat, co jsem již řekl. To vůbec takto v textu ve znění nefiguruje. A smlouvou akta se nemění hmotné právo. Samozřejmě, pokud nějaký členský stát na hranici někoho zatkne a něco mu zkontroluje, no to je právo toho členského státu, ale to není kvůli mně, ani vám, ani tedy kvůli parlamentu. Tak ve smlouvě akta nic takového není, co by zakládalo tuto možnost, nějakou možnost navíc. A potom otázka, k čemu to slouží? To je škoda, že jste nebyl přítomen na rozpravě, poněvadž na konci rozpravy na plenárce minulý týden jsem řekl jednu věc, která se nikdy nezmiňuje. A to je to je důležité, to je to, že to je důležité pro naši ekonomiku, naše pracující, naše vědce a miliony lidí, jejichž eh, eh, práce, jejichž činnost závisí na eh, ochraně práv duševního vlastnictví. A navíc teď v době, kdy končí krize. A tak tady se mm, kladou otázky, k čemu to slouží chránit eh, práva duševního vlastnictví. Lidé často plácají cokoliv. A mm, eh, nikdo si neuvědomuje, jak smlouva akta může ovlivnit zaměstnanost. Investice. kdo by mohl podat podobnou stížnost. Zde hm, to necháme, jako je to stejně u těch nástrojů na ochranu obchodu, to znamená dotčené subjekty eh, hm, budou mít tuto možnost a já, eh, jakmile kolegium přijme to sdělení, tak vám ho rád představím. A já myslím, že teď by bylo špatné, abych tady vysvětloval, jak to je jak to bude s tím sdělením, které ještě kolegium ani neodsouhlasilo. Ale jakmile bude odsouhlaseno, tak rád sem s ním přijdu a můžeme do hloubky diskutovat. Paní Desarnes, důvěrnost, mlčenlivost nebo transparentnost, tedy protiváha tomuto. Ano, Evropská komise ta právě trvala na tom, aby ty dokumenty byly zveřejňovány. A to, ten poslední dokument z Tokia byl zveřejněn čtyři dny po jednání, čtyři dny po. Doslovné znění s těmi šesti výhradama, výhradami v uvozovkách, které existují, eh, tři mají Evropané a tři Američané. Potom tam, ano, tam byla otázka toho ombudsmana. Ehm, takže myslíte si, že ta transparentnost eh, ohledně obchodních jednání má být úplná? Já, myslím, já chápu, že vy jako parlament nikdy eh, nemáte důvěru v moc výkonou, vy máte ale důvěru v ombudsmana. Ombudsman řekl, ano, to je důvěrný dokument, důvěrný obchodní dokument protože jinak by se oslabila vyjednávací eh, schopnost komise. My jsme vám dali k dispozici vše, co šlo abychom vám usnadnili život, ale je třeba, abychom my mohli vyjednávat dobře. A je to komise, která vyjednává. A já ne, nechci, aby můj vyjednávací tým se dostal do špatné situace. A já myslím, že vy e, e, víte všechno o smlouvě akta. Mě, já mám dokonce dojem, že vy tady v parlamentu jste všichni experti na akta. A, a já sám nejsem na to expert. E, a vím, že to je komplikovaná věc, ale já vidím tady, že e, všem členům parlamentu to jde daleko lépe. Mercosur ano. Vy jste odhlasovali usnesení a mm, pokud je třeba ho aplikovat doslova a do písmene, tak je třeba e, e, zastavit všechna obchodní vyjednávání. Ano, ty eh, vaše podmínky, které jste odhlasovali ve svém usnesení, samozřejmě můžete si odhlasovat, co chcete, ale to vůbec ne eh, koresponduje s kritérii VTO. Vůbec ne. To je, kritéria jsou zdraví lidí a tak dále. A samozřejmě lze to kritizovat, já to ostatně sdílím často, ale tak toto není zakotveno v kritériích VTO. Třeba e, proto e, zastavit dovoz. Taková kritéria tam nejsou. A teď reciprocita. Váš názor na reciprocitu. To znamená, že je třeba zastavit vyjednávání o čemkoliv? No ano, ale paní, zde je rozdíl mezi tím s něčím sympatizovat a tím něco potom uvést do praxe. To jsou dvě různé věci. Já říkám, když bude třeba všechno aplikovat, to, co chcete, no tak nemůžeme o ničem vyjednávat, ale vy si můžete odhlasovat usnesení, ve kterém řeknete, že žádáte komisi, aby zastavila všechna obchodní jednání. Můžete tak udělat. Ano aspoň podle vašich podmínek to tak vypadá. My si to vaše usnesení přečteme pečlivě a uvidíme, jak to případně budeme reflektovat ve vyjednávání, ale nemůžeme slepě se držet to vaše usnesení. To by nešlo. Pakistán. Vy znáte to opatření? Komise, komise předložila návrh na základě Evropské rady je to Evropská rada, která nás požádala, abychom připravili návrh. Pokud vím, všechny členské státy jsou zastoupeny v Evropské radě, a to na nejvyšších úrovních. A veškerá rozhodnutí se přijímají jednomyslně. Balíček, který jsme navrhli, ten je velice umírněný, ale nikdo s ním nesouhlasí, jak to vypadá. Někteří říkají, to by mělo jít dále, někteří zase to jde příliš daleko, některým se to nelíbí, protože tam je hodně e, různých eh, komodit e, e, a možná, že ten návrh není tak hloupý, jak vypadá. Možná, že ten návrh reflektuje možnosti podle stávající situace. O to nám šlo. A zdali ten dopad bude pozitivní? Ano. Lze to nějak změřit? No, je pravda, že není tak jasné, jak to měřit, jak zde bylo řečeno. Ano, v tom všem je určitý politický aspekt, je těžké to měřit, ale o tom rozhodnutí, e, o tom opatření rozhodli šéfové států. A dále reciprocita. No, pane předsedo, když se kladou otázky, no tak já musím odpovědět, za to já nemůžu. Reciprocita. No ano, my pracujeme na návrhu. A my máme jasno, jak s tím naložit. Ale než můžeme vůbec předložit návrh, tak musíme mít hodnocení, posouzení dopadu. A to trvá měsíce. A de facto my nebudeme schopni vám předložit konkrétní znění dříve než v červenci, já bych řekl dokonce v září 2011, vzhledem k těm všem lhůtám, které třeba respektovat. Já to e, také nechápu, je to dost politická věc, takže podle mě je to divné. Ano, zde i existuje určitý konsensus v komisi, něco s tím udělat. E, a jsou tady ty lhůty a to trvá povinně 9 měsíců vždycky, než vůbec můžeme vám předložit legislativní návrh. Je to divné, ano, možná bychom měli ty procedury předhodnotit, ale jsou již etablovány a vždycky každý členský stát potom ještě chce další posouzení dopadu a na to potřebujeme hodně lidí. Pan Žado. Dobře. Etanol. Eh, Pakistan není velkým producentem etanolu. A já vám řeknu, proč jsme tam etanol dali. Všichni to kritizují. Všichni říkají, tam jsou jenom textilní výrobky. No, ano, ale Pakistan vyváží hlavně textil. No tak jsme tam chtěli doplnit ještě některé netextilní výrobky, protože eh, potom budeme kritizováni, že tam máme pouze textil. Já vám vysvětlím. Vysvětluji tedy, proč jsme ho tam dali. Ale navíc to množství je omezené, malé. A to sdělení, já říkám, že jakmile to sdělení bude odsouhlaseno, tak vám ho představím. Vývozní struktury. Já jsem nikdy nepochopil, proč je Německo kritizováno eh, po, po, poněvadž vyváží hodně. Já myslím, že by bylo dobré, kdyby ostatní členské státy to tak dělali. A nechápu, proč někdo kritizuje šampiona vývozu. Co je na tom špatného? Na tom způsobu, jak to dělá, to nechápu. Tu kritiku. Ano, my, my věnujeme velkou pozornost klimatu, to i uvidíte ve sdělení. To je jeden z prvků, které bereme do úvahy pan Scholz Uh, a to nám umožní společně se zamyslet eh, nad eh, globálními a eh, společnými transatlantickými obchodními problémy a zároveň tak budeme mít možnost operačněji, provozněji přistoupit eh, k naší eh, práci. Zaměříme se na inovace, vznikající technologie, na budování transatlantického trhu a ehm, na zelenou ekonomiku. To jsou tedy konkrétní návrhy, eh, kde doufáme, že přesvědčíme své partnery. Na ty patenty už jsem odpovídal před okamžikem. A další otázka pana Dartmute. Ta se týkala té transparentnosti, myslím, že k tomu jsem se vyjádřil zcela jasně. Pakistán rovněž, pokud jde o zemědělské dotace, tak to eh, není mm, dumping. V minulosti tomu tak bylo, ale dnes víte, že většina eh, těch dotací spadá do zeleného boxu eh, já nechci říct, že tady nejsou vůbec žádné problémy, ale eh, jsme velkými vývozci nebo eh, respektive velcí dovozci eh, zemědělských výrobků, takže v této oblasti nemáme takovou vinu jako někteří jiní. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste zodpověděl všechny dotazy našich kolegů. Snad ještě mohu dát několik minutek navíc tady kolegům, protože máme tady tři na seznamu řečníků. Dám každému slovu jenom na jednu minutku a vám potom dvě minuty, abyste mohl reagovat, abychom se nespozdili příliš. Tak nejprve pan Alain Desir. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, tři stručné otázky vzhledem k času, který mám. Eh, měnová válka. Chtěl bych vědět podle vás, eh, jaké mohou být ekonomické dopady pro EU v případě, že nedojde k eh, vyvážené paritě měn, a to především mám na mysli tedy vztah Čína, Spojené státy, Evropa. V kolegiu komisařů vedli jste diskuzi tedy mezi vámi a komisařem, který má na starosti měnu anebo dokonce i s centrální bankou a s předsedou komise eh, diskutovali jste o tom, zdali nepřijmout nějaká obchodní opatření, protože devalvace ostatních měn zavádí úplnou nerovnováhu eh, v, do našich obchodních výměn. Potom ta otázka reciprocity. Já mám dojem, že Eh, to jsou dvě diskuze. Za prvé, jednak my jsme akceptovali určitou asymetrii s rozvojovými zeměmi i eh, v rámci toho režimu GSP, i v rámci vyjednávání z Doha kde jsme to akceptovali, tu asymetrii, tedy eh, to, ta otevřenost těch trhů je jiná na naší straně a na jejich straně. Ale potom je to eh, otázka těch veřejných zakázek. Ano, tady chceme reciprocitu, ale tady ještě jiná diskuze o veřejných zakázkách a to je, eh, do jaké míry ty národní státy by měly manevrovací prostor, především u těch veřejných služeb. Co si o tom myslíte? Reciprocita to je jedna věc, ale znamená to, že se vzdáme toho, aby e, veřejná moc začala to regulovat, třeba regulovat ceny vody přes ty tarify a podobně, tedy veřejné služby. A poslední otázka. Vy jste řekl, že vy v tom sdělení vezmete do otázky změny klimatu udržitelný rozvoj. A já se ptám, co sociální otázky, jaké bude jejich místo a především otázka sociální odpovědnosti podniků, jak se mají chovat podniky, protože paralelně s tímto novým sdělením o obchodu i připravujete nové, o, nové tedy sdělení o jejich odpovědnosti. Nikola Rinaldi. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. I po diskuzi z minulého týdne o Pakistánu jsem přesně nepochopil, Eh, nejdříve musím říct, že podporujeme komisi ve vašem postupu a návrhu, ale nepochopil jsem jednu věc a to zda je tady balíček jakýchkoliv opatření, které chce komise předložit proto, aby ten pakistánský balíček učinila mm, udržitelnějším eh, pro sektor, který byl nejvíce poškozen či dočen, což je textilní, um, textilní průmysl. Já sám jsem naznačil určité řešení na plenárce ve svém projevu a tak by mě zajímalo, zda jste o tom nějakým způsobem v komisi uvažovali. A pokud jde o akta, všichni jsme tady na to odborníci, jak jste řekl, no úplně pravda to není, ale myslím, že je jasné, že zeměpisná označení eh, už nebudou natolik eh, evropská, už nebudou tady natolik eh, chráněná jako třeba obchodní eh, známky a může to znamenat ztráty na pracovních místech. A takovou obavu mám, abyste říkala, ať své obavy dáme najevo. Strom. Děkuji a nyní kolega Armstrong za zelené. Děkuji vám. Já mám jednu otázku týkající se zeměpisných označení v souvislosti s akta. Vy jste řekl, že USA zamítly eh, zeměpisná označení, já to chápu a odráží se to i v té eh, eh, smlouvě samotné v odstavci 1.3.2, kde jsou zmíněna, zmíněny závazky, které je které ošetřuje tato smlouva a vidíme, že zeměpisná označení teda chráněna nejsou ani ve Spojených státech nejsou, takže to je jasné, že zeměpisná označení jsou teď mimo. Ale vy jste říkal, že mm, výsledek eh, je dobrý a že jsou tady zprávy, zprávy naznačující, že snad zeměpisná opatření nejsou úplně ze hry. Eh, můžete to nějak blíže eh, vysvětlit? Děkuji a máte několik minutek, pane komisaři, abyste rychle odpověděl. Tak, začnu tou poslední otázkou. Akta. To není smlouva o, změně, o změně hmotného práva. Akta nemění hmotné právo týkající se zeměpisných označení ani u jedné smluvní strany. Takže akta nemění eh, legislativu o zeměpisných označeních například v USA. Akta má za cíl posílit eh, právo na ochranu duševního vlastnictví a pak je tady to rovné zacházení eh, se všemi právy duševního vlastnictví, včetně zeměpisného označení, což bylo jasně na začátku odmítnuto, teď je to součástí a to znamená, že eh, je možné toto prosazovat, ale pouze v těch státech, kde zeměpisná označení eh, jsou uznávána. A o to jde eh, v té dohodě akta. O tom celém akta jsou o prosazování hmotného práva. Pokud hmotné právo v této věci není, tak neexistuje ani prosazování eh, této věci v praxi. A to se týká zejména Singapuru, kde jsou zeměpisná označení chráněna Národním registrem a kde běžně hm, toto můžete eh, prosadit, ochranu těchto eh, označení prosadíte. ale pak jsou země s jinou eh, legislativou a komise eh, chce, získ, získ, chce získat ochranu pro zeměpisné označení, ale řada zemí eh, zeměpisná označení neuznávají a my prostřednictvím akta nemůžeme tyto země k jejich uznání donutit, jestli jsem to teď vysvětlil jasně. Teď pokud jde o to kompenzace, Ano, já se vzpomínám, co jste říkal minulý týden na plenárce a určitě se podíváme na to, zda to bude možné zohlednit či nikoliv. Pokud je o ta zeměpisná označení, jak se se ptá, tak to už jsem odpověděl eh, před okamžikem. to uznávání zeměpisných označení je částečné zkrátka proto, že řada zemí odmítá sama zeměpisná označení chránit. Ale není pravda, že v důsledku akta ztratíme pracovní místa související se zeměpisnými označeními. To ne, to můžeme naopak pouze pracovní, nová pracovní místa získat. Tady myslím, že se to nevystihl úplně přesně. Teďka ta měnová válka. Pas en ce moment. La question m'a déjà été posée. Euh... Zde jsme v této souvislosti si promysleli opatření, momentální otázka, eh, odpověď zní ne. Už tato otázka zazněla v plénu, momentálně žádné návrhy předložené nejsou. Co se týče obchodních opatření, USA zvažovaly učinit takováto opatření. Sněmovna reprezentantu k tomu přijala určité usnesení, ale nyní to ještě musí schválit Senát. Ještě to prochází parlamentním postupem v USA a i prezident se musí vyjádřit, takže to ještě není uzavřené. Momentálně se to v USA diskutuje. Co se týče nás, tak jsme momentálně žádná opatření zatím neplánovali. Reciprocita, ano. Eh, budeme pracovat na nástroji pro veřejné zakázky, ale potom jsou tady ty služby ve veřejném zájmu. Ty jsou problematické, ale to není pouze otázka obchodu ale e, zde máme určité směrnice, o kterých se i teď ještě jedná a samozřejmě to bude mít všechno dopad na naši obchodní politiku, až to nastane. A e, také máme na mysli také sociální aspekty? Ano. Ano, my jsme se pokoušeli e, do toho sdělení dát všechny aspekty sociální, ano, mm, tedy to znamená i rozvojové také. A dokonce i já bych chtěl přijmout konkrétní eh, sdělení o obchodě a rozvoji. Ano, pokoušíme se mít holistický přístup k celému tématu. Commissioner, again, uh, um, this has been děkuji. Myslím, že toto byla skutečně rozsáhlá diskuze. Možná bychom pro příště měli se měli pokusit trošičku zúžit problematiku, o níž se rozhodneme společně s panem komisařem hovořit. Nicméně chci vás ujastit, že vám vaši roli pane komisaři, nijak nezávidíme, nechceme se sami stát vyjednavači, ale velice rádi vám klademe otázky. Jsme rádi, že máme tuto možnost eh, se dotázat na chod vyjednávání. My vám děkujeme za vaše odpovědi. Děkujeme vám za to, že jste se pokusil odpovědět naše dotazy.